Dear colleagues, let's start uh, our... Vážení kolegové, začneme odpolední schůzi bodem 11, veřejné slyšení o udržitelných financích. Chtěl bych přivítat naše řečníky. Je zde Erik Asher, Michel Aglieta a Joshua Ryan Collins. Děkuji, že jste přišli. Na toto slyšení, které se koná v kontextu zprávy z vlastní iniciativy ekonomů o udržitelných financích. Jak víte, První legislativní návrh eh, v tuto chvíli očekáváme ze strany komise, měl by přijít v květnu. Jak víte, tomuto tématu jsme věnovali hodně pozornosti a objevila se žádost hovořit o tomto tématu s odborníky Jsem velice rád, že, především, že zde máme uh, Michela Aglietu, který se zabývá konceptem regulace v širším eh, smyslu jako součást celosvětového pořádku. To je věc, která je pro celou řadu z nás důležitá Takže zde máme velká očekávání, pokud jde o toto slyšení. Řečníci mají ten 10 minut na svůj projev. A poté bude hovořit zpravodaj a další řečníci. První má slovo pan Asher, který je eh, z mm, programu pro životní prostředí OSN. Mnohokrát děkuji, pane předsedo Gualtieri a, a pane zpravodaji, paní zpravodajko Scott Kato. Před 25 lety eh, malá skupina bank a pojišťovací společností se setkala u příležitosti eh, summitu v Riu a tehdy poukázali na to, že eh, Finanční průmysl je naprosto zásadní pro trvalý užitelný rozvoj. Tehdy vznikla právě eh, finanční iniciativa OSN, kterou eh, v dnešní době vedu. Od svého vzniku jsme přispěli k tomu, že jsme začlenili eh, otázky trvalé udržitelného rozvoje do financí. V rámci eh, globálního kompaktu eh, s Kofi Ananen, Ananem se tato věc dostala dále a nyní celá řada finančních aktérů se zapojila. V roce 2012 jsme zavedli systém odpovědného pojišťování. To představuje nyní 25 celosvětu, vých eh, pojišťovnických smluv. Zároveň eh, se nám podařilo také zapojit eh, burzy celého světa. Finanční sektor učinil mnoho kroků, ale většina těchto kroků je dobrovolná. Mm, došlo nicméně ke změnám, které jsme nemohli očekávat. Asi znáte čísla, znáte, co se nám, čeho jsme do, dosáhli v roce 2000 16 a 17 došlo ke katastrofickým hurikánům, záplavám. To stálo stovky milionů dolarů. Objevují se také další rizika, která nesouvisí jenom s klimatem. Také využívání omezených přírodních zdrojů, to představuje problémy pro dodavatelské řetězce. Přišli jsme o velkou část našich lesů, mokřat a dalších životních přírodních útočišť. Je naprosto zásadní, abychom se snažili řídit tato rizika v budoucnosti tak, abychom směřovali eh, k ekonomice, která bude odolná s ohledem na klimatické změny. Eh, musíme se také pokusit eh, přitáhnout další finance. Jsme na důležité křižovatce. Práce skupiny na vysoké úrovni je velice zásadní. Naše práce, kromě práce Číny, je v podstatě asi největší snahou eh, o to, aby udržitelnost byla součástí světových financí. Evropská komise a EU se snaží eh, dosáhnout eh, toho, aby existoval udržitelný finanční systém. Je to nutné, pokud Evropa chce v této oblasti vést. Já bych vám chtěl říci něco o některých eh, doporučeních. A pokud jde o akční plán, ehm, snad aby tyto věci mohly být zohledněny ve vaší zprávě. My se domníváme, že ehm, doporučení, která se objevují ve zprávě, jsou eh, velice dobrá. Pokud by byla implementována, eh, vedlo by to k velkému posílení udržitelnosti. Feedback by měl být vnímán jako snaha ehm, v podstatě zlepšit současný přístup, prohloubit ho, než ho zásadně změnit. Ehm, je zde několik eh, specifických ehm, doporučení. Za prvé, ehm, rozsah a, nebo oblast působnosti a zainteresované strany. Eh, zde se odkazuje na eh, faktory životního prostředí. Nicméně autoři uznávají, <clears throat> že se Um, snahy v současné době soustředí především na uh, zelené, uh, tedy mm, ekologické záležitosti. Uh, trvá Trvale udržitelné finance nejsou jenom interní záležitostí EU, je to také nástroj, který je možný využít, když čelíme výzvám zvenku. V dokumentu v podstatě nejsou zohledněny um, celosvětové ehm, cíle tisíciletí. Pokud jde o oblast působnosti a pokud jde o zainteresované strany, doporučujeme, aby Evropská komise zhodnotila, jaké má ambice, pokud jde o trvalé udržitelné finance. Je třeba eh, zapojit více banky. Dále taxonomie. A volání po taxonomii ehm, je něco, co jde ruku v ruce se sjednocováním jednotlivých um, bodů. Eh, jde o to, že je třeba zahrnout celou řadu um, aspektů udržitelnosti, které jsou horizontální, dotýkají se více uh, odvětví. Existují pravidelné snahy aktualizovat uh, tuto taxonomii, uh, nicméně Ehm, je zásadní zajistit, aby mm, tato aktualizace provídala eh, pravidelně. Eh, současná situace je taková, že reakce na změny nejsou dostatečně rychlé. Eh, ekonomika se v současné Eh, době mění. V budoucnosti eh, bude existovat velký eh, dopad na podniky. a Budou se ehm, specializovat na vzdělávání, zdraví, ehm, novou energetiku a tak dále. Jde o to, aby zde probíhal holistický přístup k extrafinanční analýze a abychom zohlednili také tři pilíře ehm, trvale udržitelné ekonomiky. Myslím, že tyto tři pilíře mohou být eh, takovým eh, společným eh, základem pro všechny. Skupina bank a investorů se snažila vypracovat pojem pozitivního financování. Jsem velice rád, že to ehm, parlament zohledňuje že tento přístup je zahrnut ve vaší zprávě. Dále eh, závazky, povinnosti. Eh, komise už v roce 2005 se tímto tématem zabývala eh, a volala po odpovědných investicích. Spolupracujeme s více než čtyřmi sty eh, zainteresovanými stranami. Eh, máme projekt týkající se povinností eh, pro budoucnost je nutné, aby politici vysílali jasnější signály, pokud jde o trvale udržitelný rozvoj. Ekologické faktory jsou naprosto zásadní při investicích tyto povinnosti a závazky e, jsou něčím, co může mít přímý vliv e, na rozhodování se o investicích. A povinnosti investorů jsou kodifo, kodiko, kodifikovány, kodifikovány například v MIFIDu 2, e, nicméně není zde dostatečně zohledněna trvalá udržitelnost chceme, aby Evropská unie lépe vyjasnila povinnosti investorů. Myslím si, že je zásadní, aby v této věci se Evropská e, unie dostala dále. Pojištění. Pojištění e, umožňuje řízení e, rizika. Pojišťovnictví eh, může vstoupit do trvalé udržitelného rozvoje eh, jako mm, eh, něco, co umožňuje ehm, řídit riziko. Pojišťovny mají ehm, důležitou roli jako investoři. Snižují ehm, rizika zároveň umožňují lepší například územní plánování a lepší přípravu na katastrofy. Evropský finanční systém by mohl profitovat z, ze znalostí v oblasti pojišťovnictví, především při přípravě na katastrofy. Eh, Pojišťovně rovněž chrání eh, domácnosti, protože absorbují finanční eh, šoky způsobené nejrůznějšími přírodními katastrofami. Rovněž pojišťovny ehm, umožňují ehm, přechod k ekologické ekonomice. Otázky udržitelnosti se často objevují eh, v různých iniciativách eh, pojišťoven. Ehm, probíhá eh, proces hodnocení um, rizika ze strany celé řady pojišťovnem. My doporučujeme, uh, aby uh, pojišťovny eh, a aktéři v této oblasti byli eh, zahrnuti do eh, možnosti řízení rizika a zahrnutí trvale udržitelného rozvoje. Pokud jde o lidská práva, došlo v poslední době k velkému posunu. Principy OSN v této oblasti představují globální standard pro celosvětové společnosti. Na jedné straně Evropské společenství má Eh, závazek dodržovat eh, tato pravidla OSN. Eh, Evropské finanční instituce a banky jsou také zapojeny do toho, aby se vyjasnilo to, co v praxi tyto závazky pro ně znamenají, nebo tyto standardy OSN. Je zásadní, aby zde ale nedošlo k fragmentaci politiky. A poslední bod, který se týká energetické účinnosti a udržitelné infrastruktury. Stavebnictví musí snižovat um, své eh, emise. Eh, to se vyžádá eh, investici asi 3 miliard ehm, dolarů ročně. Je nutné, aby zde došlo k uvolnění soukromých prostředků pro přechod k ekologickým technologiím. Jsem velice rád, že je zde dnes s námi eh, zástupce IFIT. Eh, stavby eh, mají dlouhou životnost a proto stavebnictví je v jistých aspektech podobné odvětví infrastruktury. Existuje zde specifická dynamika. Ve chvíli, kdy eh, například na střechách domů eh, začnete mít solární eh, panely, potom vytváříte v podstatě infrastrukturu, takže stavebnictví se zde velice blíží odvětví infrastruktury. A v této oblasti je rovněž nutné posílit trvalou udržitelnost. Zároveň doporučujeme zahrnout um, otázky týkající se uh, staveb uh, do uh, zprávy. Mnohokrát děkuji za pozornost. Ano, děkuji. A nyní dostane slovo Michel Alieta, který v tuto chvíli působí jako vědecký poradce Centra pro mezinárodní studie a prognózy. Po velmi dlouhé kariéře s významnými posty. Vážený pane předsedo, já využiju simultánní tlumočení a budu hovořit francouzsky, abych se mohl o tomto složitém tématu lépe vyjádřit. Jestli dovolíte, nejprve dvě záležitosti, které bych rád zdůraznil, pokud jde o tuto politiku v oblasti ekonomiky. Jednak jsou to finance, které se týkají samozřejmě splnění našich cílů v rámci určitého horizontu a potom jsou to makroekonomické povinnosti, pokud jde o spotřebu, pokud jde o udržitelný rozvoj, pokud jde o výrobu. Pokud jde o ten celkový horizont, to znamená, že je to vlastně kolektivní úsilí, abychom produkovali nejenom pokud jde o jednotlivá rozhodnutí na, fi, na finančním nebo politickém, politické úrovni. To znamená, že je zde určitá nejistota, která poté má dopad na jednotlivé metody a na jednotlivé investice. Má to samozřejmě dopad na tyto vztahy mezi ekonomií a Eh, politikou, financemi, jednak jsou to klimatické záležitosti, samozřejmě potom finanční nedostatky, různá systémová rizika, která jsme neznali v minulosti, která jsou odlišná a poté určité metody pojištění, které jsou samozřejmě jiné než ty, které vidíme v současné době na globální úrovni, protože vlastně hodnocení rizik a ten způsob není stejný. Pokud jde o překonání těchto problémů musíme samozřejmě mít určité politické priority, které se jdou nad rámec určitého volebního mm, období, co je velice důležité v západním světě. Musí eh, to být samozřejmě i otázka technologických problémů, které musíme v rámci nových technologií environmentálního charakteru zohlednit. Musíme zde mít určitý politický pak na úrovni Evropské unie bez ohledu na politickou příslušnost, abychom vytvořili určitou koherentní politiku v následujících 30 letech, která propojí i soukromý sektor a samozřejmě, že umožní potom takovéto trio investic. Co bychom měli udělat v tomto ohledu? Podle mého názoru to nejdůležitější musí být určit Eh, jednotlivé priority v oblasti investování a shodnotit přidanou hodnotu Evropské unie, pokud jde samozřejmě i o rozpočet EU, jeho podporu vlastními zdroji, tak aby tato evropská předaná hodnota mohla potom na celoevropské úrovni dále produkovat nad rámec principu subsidiarity, protože jednotlivé země nemohou dosáhnout tohoto efektu. Čili je to takový scénář, na kterém získáme všichni, pokud budeme na základě těchto kritérií investovat. Samozřejmě, že potřebujeme i určité garance, záruky a proto musíme posílit evropský rozpočet novými vlastními zdroji, které jsou propojeny právě s těmi investičními prioritami. Čili jaké nástroje máme k dispozici, které subjekty jsou základní v tomto ohledu nástroje. Samozřejmě jednak je to tarifikace v oblasti uhlíku, to znamená spoplatňování. Není to úplně tak jednoduchá záležitost, jak se často domnívají ekonomové. Samozřejmě, že tato tarifikace by měla mít za následek snižování um, emisí uhlíku a zároveň i inovace. Máme zde samozřejmě možnost daně, uhlíkové daně, kterou známe, k která poskytuje finanční prostředky vládám, to je výhoda, ovšem nezajistí úplně snížení emisí, tak jak jsme to specifikovali. Ano, ten, kdo znečišťovatel platí, to je zásada, která zde musí být aplikována. Ovšem, nejistoty v oblasti cen zde hrají důležitou roli, jak jsme to viděli v posledních letech. Čili pokud eh, budeme uplatňovat tento princip. Samozřejmě to musí být i otázka jednotlivých trhů s uhlíkem. To znamená, že znečišťovatel bude mít nějaké biankošeky a zároveň i musíme přizpůsobit jednotlivé úrovně a prahové hodnoty emisí. Musíme vzít v potaz realitu a zároveň udržet ten eh, stanovený cíl vývoje ekonomiky, eh, který jsme si stanovili, to znamená ty dva stupy postupně. To znamená, že ty emise musíme snižovat v tomto ohledu. A dále jsou to ceny, které musíme vzít v potaz, které se týkají jednotlivých aktivit, takzvané shadow prices, které jsou za členěny do investičních um, prostředků a zajistit zelené inovace, výzkum, vývoj. Tyto ceny, to znamená ta daň uhlíková na jedné straně a na druhé straně potom ta eh, cena, která je propojená s jednotlivými aktivitami, které snižují emise, by měla dosáhnout takzvanou uhlíkovou neutralitu. To znamená, že ta cena uhlíku na eh, trhu by teda eh, byla eh, by zahrnovala v sobě samozřejmě i ty stanovené ceny a zároveň i dáně. To jsou věci, které musíme skombinovat. Další velice důležitý prvek je určitá transformace Eh, financí v rámci nových infrastrukturních projektů a nových finančních nástrojů. Finanční subjekty, proč zde vidíme problém? Protože jednotlivé finanční subjekty, které se to týká, musí samozřejmě vzít v potaz jednak sociální dopad, který se týká této oblasti a zároveň samozřejmě i soukromý sektor a ochranu investic. To je samozřejmě nesmírně důležité, protože víme, že výnosy z těchto inovací přichází příliš pozdě. Samozřejmě, že jsou zde určité extercionality, které musíme vzít v potaz, nedochází na, na trhu k určité valorizaci, pokud jde o investice do, té, do oblasti snižování eh, emisí uhlíku, energetická bezpečnost a tak dále. To, to bohužel na trhu není dostatečně zatím ještě zohledněno. Čili potom tyto finanční subjekty, aktéři nejsou stejní jako na globální úrovni hrají velice důležitou roli. Jednak jsou to eh, veřejnoprávní eh, instituce, banky, které mají dostatečné znalosti v této oblasti investic velkých dlouhodobých projektů. A dále jsou to institucionální investoři, kteří jsou za tuto oblast odpovědní, který mají možnost eh, vlivu na jednotlivé podniky, mm, mohou si potaz vývoj v této oblasti, v celém odvětví. A potom jsou to centrální banky, které by měly zelenou ekonomiku do svých makro eh, obezřetnostních aktivit zajistit. Bez centrální banky totiž není možnost mít taková jistá aktiva. A jestli dovolíte, ještě ve zbylém čase několik slov o makro ekonomické politice. Máme zde mnoho simulací, modelů, které jdou nad rámec Nordhausu. Je to model, který zahrnuje v sobě jednotlivé finanční aktéry. Jak vést tuto politiku a e, určitým takzvaným měkkým přechodem naší ekonomiky směrem k zelené ekonomice, i přestože jsou zde veliké nejistoty a rozdíly v oblasti eh, technologického vývoje, pokud jde o eh, uhlíkové emise. No a potom je zde celá ta kombinace, ten mix všech těch simulací, které jsme dělali. Je to ta daň uhlíková, o které jsem hovořil, subvence, eh, dotace, které se týkají zelené ekonomiky, No a dále je to úroková sazba, takzvaná zelená úroková sazba, která by mohla nějakým způsobem nakopnout investory. U těchto simulací musíme vzít v potaz i možné samozřejmě škody, nejenom to, um, jak o tom hovoří Nordhaus, to znamená mm, i mm, to nesmí zapomínat na to, že eh, tato daň musí být vybírána velice rychle, tak abychom zabránili těmto Eh, takzvaným špinavým eh, technologiím. Právě proto bychom měli zamezit ztrátám investorů eh, do této zelené oblasti, zelené ekonomiky, protože jinak tyto ztráty by mohly být příliš vysoké, protože jinak samozřejmě ta aktiva by ne, nebyla využitelná. Důsledkem by bylo pravděpodobně to, že by na to reagovala negativně i politika, zablokovala tyto zelené reformy, pokud bychom využívali pouze e, tuto uhlíkovou daň. Tato uhlíková daň plus dotace do těchto technologií v tomto v této kombinaci by mohla samozřejmě tato daň se zredukovat, být taková, řekněme, být takový měkčí nástroj, protože je, tam propoj, je to propojeno i s tím druhým nástrojem, který podporuje investice. To znamená, že tyto investice musí samozřejmě vzít v potaz i sociální hodnoty o který jsem před chviličkou hovořila, které umožní podpořit investice do těchto technologií a zároveň nemít takový ten dramatický dopad na odvětví, která znečišťují, což je velice důležité, aby ten přechodový proces byl trošku zpomalen, aby bohužel, ale samozřejmě, že to může znamenat problém, že bychom, se, že bychom nedosáhli toho našeho cíle dvou stupňů. Když tam ale máme například k tomu ještě ten třetí prvek, kterým jsou zelené úrokové sazby, tak v tomto v této kombinaci si myslíme, že je ta výnosnost opravdu nejlepší, protože náklady na kapitál a finance jsou nejnižší. Výsledky tohoto třetího simulačního modelu jsou nejkvalitnější, protože je tam lepší výnosnost a finanční systém je zároveň stabilním systémem. Centrální banka samozřejmě eh, stanovuje Eh, tuto úrokovou sazbu tak, že vlastně těmto eh, obligacím zeleným poskytuje určité eh, záruky. Bez garance, bez záruky centrální banky by to nebylo možné. Centrální banka samozřejmě to musí udělat v rámci makroobezřetostní politiky nejenom pokud jde o zelený sektor, ale tím pádem poskytne centrální banka určité záruky, které poté umožní dosáhnout těch nejkvalitnějších řešení této problematiky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní tady dostane slovo Joshua Ryan Collins, což je výzkumný pracovník na uh, uni, uh, University College London. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní Moli Skonkato za to, že mě sem dnes pozvala. Omezím se na bankovní sektor a na roli měnové politiky a finanční e, regulace, což je v podstatě předmět mojí práce během minulých deseti letech, když jsem působil v Londýně. První věc, kterou chci říci, je to, že míra Eh, toho nebezpečí, kterému tu eh, čelíme, tak jak o tom hovořil pan kolega, ta špra, zpráva Ešlek, to je tedy obrovská eh, výzva, obrovské nebezpečí. Ta zpráva správně poukazuje na to, že nestačí, pokud se budeme opírat pouze o veřejný sektor, musíme prozískat i finanční sektor. Nicméně v rámci finančního sektoru jsou více než dva hráči, to znamená eh, kapitálový trh. Eh, Erik hovořil o klíčovém eh, klíčové roli kapitálového trhu. Ale my si musíme uvědomit, že kapitálové trhy a vlády, když investují, tak investují a vynakládají eh, existující prostředky. To znamená, že berou ty peníze, které už jsou a následně investují. Komerční banky a centrální banky, když investují, tak jsou schopny vytvářet nové peníze, novou kupní sílu tím, že půjčují, že eh, tedy poskytují úvěry. Pokud někomu něco půjčujete, tak se toho vzdáváte. Eh, takže ty úvěry, to je lepší pojem. A takto vzniká 97% všech nových prostředků v hospodářství. A pokud chceme dostat té transformaci, kterou potřebujeme, tak bychom si to měli uvědomit. Bohužel nemáme dostatek důkazů o tom, že by ten současný bankovní systém v té své stávající podobě byl schopen této výzvě dostat. Je to dáno tím, že klimatické změny jsou komplexním procesem, jehož důsledky jsou značky, značně nepředvídatelné, protože to je nelineární proces, který má určité vrcholy eh, a různé zvraty. Víme o tom, že tedy Eh, je permafrost a dochází k záplavám. V každém případě tedy není eh, už přiměřené se soustředit na pětileté cykly. Podobně to vidí ve svých komentářích Michel. Je tu eh, tedy určitá nerovnováha. Nicholson eh, o tom hovoří jako o největším selhání trhu. Otázka zní, co s tím jsme schopni dělat. Já si myslím, že celá řada příspěvků v té zprávě Hálek je tedy užitečná a jejich poznatky jsou konstruktivní. A i, te, i, te, i ten koncept ESG je důležitý. Ale já si myslím, že v té zprávě bychom měli více věnovat pozornost strukturálním otázkám. To znamená tomu, jak docílíme toho, aby bankovní systém byl nápomocem transformaci. Myslím si, že, nás, že uh, diskuze o eh, dobrovolném poskytnutí aktiv už není na místě. Nemáme čas na to, abychom se spoléhali na dobrovolný přístup. Máme tu velmi sofistikované rámce ESG eh, na trhu, které platí již dlouhá léta, ale bohužel byly až na několik málo výjimek ignorovány. To znamená, že není důvod domnívat se, že eh, kvůli tomu, že eh, centrální banky v tuto chvíli žádají komerční banky, aby tyto informace zveřejnily, že se tak stane. To znamená, že podle mě bychom dobrovolný systém měli přeměnit na systém mandatorní, ale měli bychom možná jít ještě dál. Jedno z hlavních poučení z finanční krize bylo to, že účinné trhy Eh, nebo představa, že máte tedy eh, trhy ponechat a že budou fungovat účinně, že něco takového už neplatí. Jasně se ukázalo, že pokud banky necháme svému vlastnímu vývoji, tak eh, jsou náchylné k velmi spekulativním investicím a různým bublinám. A právě proto tady vznikla ta makroobezřetnostní politika a Bank of England tady má jasný mandát, e, není to tak všude v Evropě, ale pokud jde o tu makro obezřetnostní e, politiku, tak jejím cílem je dívat se na systémová rizika, zkoumat systémová rizika a e, ukázalo se, že systémové riziko bylo právě v trhu s nemovitostmi. Před krizí Eh, tedy banky měly mnoho kapitálu eh, a mnoho hypoték. Eh, říkalo se, že tedy není jasné, jak to tedy funguje. Uvidíme, následně se to vyřeší. V tuto chvíli už je ta odpověď při pohledu zpět velmi pochybná. My si musíme uvědomit, že musíme tedy čelit systémovým rizikům a že přitom nesmíme spolíhat na individuální banky a nebo na makroobezřetnostní politiku veřejných aktérů, eh, pokud chceme těmto systémovým rizikům eh, čelit. My naopak potřebujeme intervenci eh, a k tomu je ta makroobezřetnostní politika určená. V tuto chvíli je tedy mm, mnoho příkladů toho, jak centrální banky tedy vytvářejí tlak na eh, komerční banky. Eh, jsou tu příklady z eh, trhu s nemovitostmi, ale i z jiných oblastí. Některé jsou spekulativní povahy a nepřip zpívají reálné ekonomice, ale e, některé jsou velmi úspěšné. Například e, ve Švýcarsku jsme svědky takového vývoje. To znamená, že já si myslím, že EU a ECB by to měla vzít vážně a že by tedy e, měla zvážit to, že se zvýší množství kapitálu nebo dalších forem úvěrových pokynů nebo motivací, tak abychom tedy podnítili zelený růst a abychom tedy se odklonili od přílišného využívání fosilních paliv protože tím vlastně se eh, stáváme zajetci uhlíku, pokud to tak mohu vyjádřit. Eh, jiný způsob, jak toho můžeme dosáhnout, je vytvářet takové proticyklické rezervy. Eh, to znamená, že Eh, tam, kde se půjčuje eh, subjektům působícím ve fosilní oblasti je potřeba mít k dispozici více kapitálu, jsou to koncepty, které se tedy používaly v Evropě po dlouhá léta. Snažili jsme se díky tomu podporovat strategické oblasti eh, ekonomiky. Například jsme požadovali po bankách, aby tedy měli 30 eh, svých rozvah právě v prioritních oblastech eh, půjčování do oblastí obnovitelných zdrojů energie je dalším takovým příkladem. Ke kterému centrální banky sahají. Bylo by tedy dobré, kdybychom se eh, těchto příkladů drželi. Eh, pokud bychom měli hovořit o eh, zelených úvěrech a o alternativách, tak je to spjato i s určitým problémem. Já si myslím, že je to špatný politický nástroj, protože tím v podstatě podrýváme finanční stabilitu především v té snaze Mm, motivovat nebo podnítit to, aby tedy do eh, správných částí ekonomiky směřovalo více úvěru. Já bych tedy eh, byl spíše proto, abychom tedy eh, vydávali něco jako proaktivní úvěrové pokyny. Na závěr bych rád ještě pohovořil o monetární politice v širším slova smyslu. Já si myslím, že to je ta nejdůležitější věc. Musíme si uvědomit, že role monetární politiky tady nebyla dostatečně stručně zmíněna a to je problematické z mnoha důvodů. Jednak proto, že Evropská centrální banka vytváří 60 miliard euro každý měsíc v tuto chvíli a tím pádem má obrovský dopad na evropskou ekonomiku, ale bohužel není zaručena eh, udržitelnost. To znamená, že součástí vydávání těchto peněz není plnění kritérií udržitelnosti tržní neutralita není to samé jako udržitelnost nebo e, neutralita z hlediska klimatických změn. E, k tomu je tedy výzkum London School of Economics, který ukazuje, že e, nákupy ECB v podstatě vedly k podpoře vysokouhlíkových odvětví. Je to dáno z části tím, že nakupují dluhopisy v rámci programu CSPP. A e, na druhé straně jsou to tedy především malé podniky, které se snaží o inovace v zeleném e, odvětví. Já si myslím, že to bychom tedy měli vzít v potaz a e, velmi vážně a já bych rád vyzval Evropskou centrální banku, aby tedy se chopila vůči role v této věci a aby tedy vyzvala banky ke zveřejnění toho uhlíkového rizika a šla příkladem. To znamená, že by tedy eh, měla sama zveřejnit svoje uhlíkové riziko a také příslušný kolaterál. Tím by v podstatě byla eh, příkladem a eh, to by bylo velmi pozitivní. Děkuji. Mnohokrát děkuji za vaše příspěvky. Zmínil jste velice zásadní věci. Musím říci, že nesouhlasím v podstatě jenom s jednou věcí a to je ten zelený faktor. Myslím si, že by bylo dobré dát si pozor na to, aby zde nedošlo k nějakému negativnímu dopadu. Jde o to, aby zde nedošlo ke způsobení finanční nestability. Já si myslím, že zde musíme být skutečně velice eh, opatrní, protože eh, ta rizika zde nejde úplně vyloučit. Mně se velice líbí to organické smíšení různých opatření, které zde profesor navrhoval. Samozřejmě finanční regulace může pomoci přispět eh, k udržitelnému rozvoji. Nyní dostane slovo zpravodajka a poté stínový zpravodajové a já předám předsednický stolek eh, Markusy Ferbrovi. Moli má slovo. Mnohokrát děkuji, Roberto. Děkuji všem třem řečníkům. Je to skutečně vynikající zde mít takové odborníky. Myslím, že jsme se hodně poučili. A jsem eh, ráda, že jste pokryli otázky, kterých se má zpráva ani eh, nedo týká, nicméně jsou to otázky, kterých se eh, týká zpráva Hálek. A myslím, že tato skupina na vysoké úrovni se hodně soustředí na soukromý sektor a méně na bankovnictví Myslím, že eh, ta taxonomie navrhlá ve zprávě Hálek eh, je eh, dobrá. Já nicméně doufám, že zde v parlamentu budeme schopni mít trochu sofistikovanější přístup. Je těžké zohlednit během přechodu e, judné, různé změny v ekonomice prostřednictvím této taxonomie a to je pro nás výzve. Ale já bych e, možná viděla řešení v určitém e, dynamickém označování. A já se zároveň myslím, že by bylo dobré se zrovna znovu zamyslet na uhlíkovou daň a pokud s tím budou kolegové souhlasit. A také bychom se mohli podívat na možnost eh, úvěrového eh, vedení a na vliv našeho výboru eh, na ECB. Pokud jde o moje otázky, chtěla bych se zeptat na to pojištění a rizika. Zajímalo mě to, co zde zaznělo, že nevyužívám dostatečně pojišťovny jako jednotky řídící riziko. Samozřejmě je to ale těžké ve chvíli, kdy jsme v situaci nejistoty a nepředvídatelnosti. Zpráva Hálek zmiňuje především zemědělství jako oblast, kde rizika se dostatečně eh, nehodnotí. Mm, máme intenzivní zemědělství, přicházíme o půdu, využívají se umělá hnojiva a tak dále. Zmínil jste také stavebnictví. V současné době se staví um, budovy, které uh, v podstatě nebudou schopné odolávat uh, v budoucnosti uh, rostoucím rizikům, například povodní a tak dále. Co si o to myslíte? A ještě jedna věc. Zmínili jste ECB, ale e, nezmínili jste nikdo Evropskou investiční banku. Tento, tento rok jsou e, vystaveni přeskumu a e, já bych se chtěla zeptat, co očekáváte od tohoto přeskumu. Před nedávnou dobou se rozhodli podpořit plynovod vedoucí e, z Ruska. Bylo to velice ožehavé. E, dále investují třeba do e, rozvoje letišť a tak dále. Co vy si o to myslíte? Děkuji. Další řečník. Mnohokrát děkuji. Sirpa. Mnohokrát děkuji za zajímavé prezentace. Eh, Připadá mi velice zajímavé využívání eh, těch eh, uvízlých aktiv. Mám zde ale jednu velkou obavu, pokud je o tento návrh. Trochu mě znepokojuje ta zelená taxonomie a zelené investice. Zelené investice mohou být eh, třeba ekologické, ale mohou být velice rizikové. Eh, zároveň mohou být velice špatně řízené, takže já eh, si myslím, že není úplně dobré zvýhodňovat nějakým výrazným způsobem tyto zelené investice. Pokud jde o ta uvízlá aktiva, a to se trochu blíží jakési hnědé taxonomii v podstatě jde o takové začlenění, um, zohlednění toho, když nikdo, někdo nic nedělá. Chybí mi zde ale trochu ukazatelé. A víte, že máme ukazatele týkající se eh, surovin, týkající se emisí CO2, obnovitelných, neobnovitelných zdrojů, emisí eh, biodiverzity a tak dále a tak dále. Eh, tyto ukazatele máme. Dále máme analýzu životního cyklu a to je také zohledněno. Eh, nicméně neměli bychom mít nejdříve fungující indikátory a teprve poté se rozhodovat, jestli to bude 5 nebo 10 a, a rozhodnout pak, co by tedy mělo mít to označení, že je to ekologické nebo zelené. Myslím si, že to by byl určitě lepší přístup, než když se zde snažíme definovat, co je vlastně ekologické či zelené. A další věc, daň z uhlíku to je také otázka, nicméně mě by zajímalo především, co si myslíte o těch indikátorech, o těch ukazatelích a také, jakým způsobem eh, začlenit, zohlednit nečinnost eh, ve finanční regulaci. Děkuji, Sipo. Další řečník. Děkuji řečníkům za jejich projevy. Já velice vítám tuto diskuzi. Myslím, že potřebujeme komplexní přístup. A to už dlouhou dobu. Potřebujeme komplexní přístup k trvale udržitelným financím. Doposud takovýto komplexní přístup nemáme. E, vidíme, že je zde určitá dobrá vůle, ale nemáme jednotný přístup. A ta skupina na eh, vysoké úrovni eh, v podstatě nás posouvá o trochu dále. Zároveň je to ale velice eh, těžké téma. Je to práce, která probíhá. Máme zde určitý rámec, který musíme naplnit postupně. Mám otázku či takovou obavu. Bojím se, že bychom se mohli dostat do situace, kde budeme muset eh, čekat. Taxonomie je možná eh, dobrá věc, ale neměla by to být jediná věc eh, na začátku. Potřebujeme pracovat paralelně na dalších věcech. Myslím si, že bychom se neměli dostat do situace, kde budeme čekat na vypracování taxonomie. Takže proto myslím, že ten přístup musí hledět do budoucnosti a být důvěryhodný. nejmenším od dvou řečníků jsem slyšel, že je třeba podívat se na to, jak zajistit, že pobídky budou na správném místě. Můžete být specifičtější, protože já si myslím, že to je naprosto zásadní věc. Proto, abychom tu změnu mohli realizovat. Také jsme zde měli Také jsme zde měli uh, takzvaný Brown add-on, e, což je něco, o čem se v současné době hodně diskutuje. Víme, že v bilancích finančních institucí máme tato rizika, ale jakým způsobem je možné na tato rizika poukázat? Jak se pokusíme pobídnout finanční instituce k tomu, aby zpracovali tato rizika a aby je zohlednila při svých eh, finančních eh, rozhodnutích. Mm, Brown add-on je eh, jedna věc, ale určitě jsou zde ještě další rizika. Děkuji, Kirko. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za vynikající projevy, které jsme slyšeli. Doporučení skupiny na vysoké úrovni vychází z dobrovolných opatření. A takže můžeme Eh, sledovat, jak tato doporučení fungují, ale myslíte si, že tato dobrovolná doporučení stačí proto, aby se eh, změnila ta vůle na finančních trzích tak, abychom měli eh, trvale udržitelnější cíle? A moje další otázka souvisí s legislativou týkající se solventnosti nebo solvenci. A, a Skupina na vysoké úrovni eh, doporučuje výjimky pro ekologické produkty. Nicméně zde existuje určité cenové riziko. Není zde eh, to riziko, že když eh, toto kritérium budeme využívat, potom to povede k ještě větším úvěrovým ztrátám. Děkuji. Další řečník za Libé. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za o, užitečné projevy. Mám otázku. Investoři v podstatě se vždy soustředí na návratnost. Jak můžeme zajistit, že návratnost investic bude vyšší u trvale udržitelných produktů? To bychom mohli udělat. E, jak bychom to mohli udělat? jak zvýšíme návratnost ekologických investic a jak to uděláme tak, abychom zároveň zajistili rovné podmínky pro všechny a jak to uděláme, aniž bychom destabilizovali finanční trhy. Děkuji a posledním je Dimitrios. Děkuji za slovo, pane předsedo. Domnívám se, že jsme si vyslechli hodně zajímavých eh, informací, které se týkají eh, dlouhodobější diskuze, eh, která v EU měla proběhnout již dříve a měla by to být hlubší diskuze, protože v zemích jako Indie či Čína vidíme opravdu úžasné úsilí na tomto poli. Před několika týdny jsem Eh, osobně eh, zjistil, že eh, Čína investuje mnohem více do výzkumu a vývoje než celá Evropská unie. Proto si myslím, že tyto vaše návrhy, to znamená vybočit z toho takzvaného business as usual, jsou pro nás velice užitečné a pomáhají nám prohloubit, zlepšit tuto zprávu, která podle mého názoru již nyní jde velice dobrým, správným směrem. Osobně mě rovněž eh, zajímá taxonomie a zároveň otázka dobrovolného zveřejňování a nedobrovolného zveřejňování informací, protože to dobrovolné, jak víme, zatím není na dostatečné úrovni. Moje otázka zní, mohli byste nám poskytnout další informace k tomu akčnímu plánu, který nás čeká v březnu. Potřebovali bychom takovou jasnější mapu do budoucna, konkrétní milníky, které nás čekají, konkrétní nástroje, jež bychom mohli využít, aby ten popis nebyl až tak obecný, protože akční plán je konkrétním plánem, ambiciozním plánem, proto bych rád položil tento dotaz. Děkujeme, říká pan předseda. Na seznamu eh, již nikoho nemám, ani do části Catch the Eye, takže možná váš čas, jelikož se budeme vaši zprávě věnovat za chviličku, eh, dáme do té druhé části a nyní, jestli dovolíte, tak naši hosté tři čtyři minuty na odpověď, jestli dovolíte. Možná ve stejném pořadí, nebo jak budete, jak si budete přát. Dobře, já bych reagovala na otázky, u kterých myslím, že mohu poskytnout odpověď. Taxonomie, obavy v této oblasti. Já jsem rád, že se o tom zmiňujete, je to důležitý nástroj identifikace těch specifik systém určitých um, samozřejmě výčetů položek, to musí být velice inteligentní proces, musíte definovat přesně tyto věci a nejenom očekávat, že ten seznam potom za vás vyřeší všechny problémy. Dále pojišťovnictví, řízení rizik, samozřejmě, že analytici v této oblasti se snaží oceňovat svá rizika každoročně, aby to nebyla dlouhodobá rizika, protože jinak by ta rizika byla větší a je lépe je definovat v kratších časových obdobích investice, rovněž e, i v oblasti pojišťovnictví bychom měli postupovat tímto způsobem, aby pojišťovny reagovaly na potřeby klienta, brali v potaz dlouhodobé perspektivy, například v zemědělství, čili určitá potřeba, aby jednali v zájmu klientů. A pokud jde o vztahy s vládami, vlády by měly dlouhodobé společenské náklady ne z svých Eh, bedrech, měli by chápat Eh, tyto náklady, tyto informace samozřejmě jsou důležité i se soukromého sektoru, aby vládám pomohly, protože víme, že pouze 10% se věnuje na prevenci a 90% se poté věnuje na řešení problémů, zatímco pojišťovny mají tyto informace k dispozici, mohly by umožnit vládám lépe plánovat, racionalizovat a investovat více do té fáze samotného naplánování jednotlivých akcí. EIB, tam to byla další otázka, nebudu zacházet do podrobností, ale v roce 2007 jsme měli takové vlastně velice mladé odvětví obnovitelné energie e a víme, že v tom období nebyly k dispozici úvěry, čili proticyklická role EIB v tomto konkrétním okamžiku byla zásadní. Byl to právě ten subjekt, který umožnil tzv. scale-up obnovitelných a nízkouhlíkových energii a technologií. Samozřejmě, že jsou tam i jiné výzvy, to musíme si v potaz dále. Povinné či eh, dobrovolné zveřejňování informací. Nechci tvrdit, že jedna z těchto možností je lepší než druhá, ale ten vztah je důležitý, protože dobrovolnost vám umožní definovat to, co by se mohlo stát do budoucna povinné. 107.3, to je číslo zákona ve Francii, kde právě se popisuje nutnost těchto zveřejňovaných informací. Pro francouzský trh je to velice důležité, důležité vytvořit to metodologii, aby to mandatorní vykazování a zveřejňování informací nebylo příliš rychle. A nyní mým kolegům. Monsieur Aglieta má slovo, takže prosím, děkuji, děkuji vám. Já mám pocit, že jsme zatím nehovořili o zásadní věci, o nové eh, industriální oblasti takzvaných certifikací, protože my zatím eh, samozřejmě chceme zamezit eh, emisím, to je důležité, myslím CO2 a toto vlastně jsou věci, které pomohou blahobytu celé společnosti. Je to ovšem takové neviditelné. Spotřebitel, podniky si to nedokážou úplně představit eh, a to, co řekl Alan, je opravdu zásadní ještě důležitější než zdaňování uhlíku je ta fiktivní cena, kterou v, začleníme do výnosu investorů, například investic do těch nízkouhlíkových technologií. To znamená, ta, ta, ta cena vlastně toho snižování ehm, celkového cenového, pokud jde o tyto investice, samozřejmě, že každý podnik, který by chtěl být eh, energeticky účinný a eh, říká, že snižuje uhlík, tak řekne, ano, poskytněte mi eh, určité úvěry. Ovšem zde musí být certifikace k dispozici, která opravdu zajistí, že k takovému snížení uhlíku skutečně došlo. A až poté jim dáme tento certifikát a ten vlastně umožní poté, aby to neměl vlastně poskytnout úvěr, aby to nemělo dopad na jejich cash flow, na jejich peněžní toky. To je velice důležité. Certifikace, to je zásadní, to znamená, ano, ten, to celkové CO2, které musíme změřit a které by mělo, nebo snižování, nebo snižování v této oblasti je zásadní pro poskytnutí úvěru. Dále pokud jde o Evropskou investiční banku v tom plánu eh, pana Junckera, tam vlastně nevidíme nějaké hlavní směry, ale takzvaný přístup ze stola nahoru, to znamená investice, které vybíráme postupně bez jakékoliv industriální politiky. Což znamená, že tam může být například investi- eh, i investování, které by mohlo udělat sám trh a nemusel by se tím zabývat Junckerův plán, čili nejsou zde makroekonomická kritéria, která se týkají konkrétní industriální politiky nějakého konkrétního typu. A druhá věc, která je důležitá, je, že Evropa, my jsme hovořili o mm, jednak různých například úvěrových institucích, Caisse des ve Francii, různé jiné banky a podniky finančního charakteru, které nejsou součástí strategického evropského plánu jako akcionáři. Pokud se podíváme na všechny evropské rozvojové banky, různé země, které mají historii v tomto ohledu, pokud bychom z nich udělali takovou síť a vytvořili určitý strategický fond investic plus EIB, tak ten kapitál by byl znásoben, by byl ještě větší, byla by to taková obrovská finanční masa, která by byla zaměřena na investiční dobře definované projekty, jež by umožnily možná se dostat z těch 315 na 500 miliard pokud by ti akcionáři byli mnohem odpovědnější, nebo měli odpovědnější roli v rámci toho strategického evropského plánu eh, a podléhali by vedení a řízení ze strany EIB. Děkujeme, říká pan předseda. Eh, eh, doktor Collins má slovo jako poslední. Děkuji za slovo. Nejprve, jestli dovolíte, o EIB a veřejnoprávních bankovních institucích eh, k tomu, co řekl Michel. Já chápu to, že tvrdíte, že EIB by nemělo investovat eh, do těch uhlíkově intenzivních sektorů. Já jsem eh, se o e CB zmínil v tomto ohledu, je důležité, aby to byly banky mezinárodního charakteru, které by měly být průkopníkem v této oblasti, ukázat příklad komerčnímu sektoru. Ovšem, je zde problém a právě Ashleyho zpráva to identifikuje. Zda zde máme dostatečné projekty, připravené projekty, které bychom mohli investovat, čili není to jenom problematika poptávky, ale i eh, do, ale nabídky, to je vlastně celá problematika posledních sedmi let škrtu. Ovšem na bedrech států zde leží určitá odpovědnost, zároveň fiskální politiky, které by měly umožnit vytvořit příležitosti, přímo projekty v terénu, obnovitelné energie, izolace eh, budov, eh, být ambiciózní, mít určitou misi, aby, řekněme, všechny domácnosti, budovy v konkrétní zemi, jižních zemích a tak dále, měly eh, tuto možnost dostatečné izolace, například efektivní Eh, energetické účinnosti a tím pádem byste mohli přilákat i soukromý sektor a EIB. Samozřejmě, když jim tvrdíme, že by měli investovat více do obnovitelných eh, energií a environmentálně udržitelných projektů, tak jsou oslabeny. Proto i tyto státní investiční banky by měly hrát větší roli, Michel má pravdu, vytvořit určitou síť, kterou by vedla ECB abychom dosáhli toho rozsahu transformačního procesu, který požadujeme. Zelené investice, takzvané ty hnědé investice, penalizace. Pan předseda se zmínil o této otázce. Malé a střední podniky, podpora výzkumu, EBI tvrdí, že v podstatě vlastně těch 25% to přizpůsobení podle jednotlivých sektorů má malý dopad na půjčky malým a středním podnikům. Na základě průzkumu vidíme, že by tam mělo dojít k navýšení o 50 nebo dokonce 150 pokud chceme vidět skutečnou změnu. Chceme ale snížit tento eh, kapitál, které by banky měly mít pro tyto zelené půjčky? Někteří tvrdí, že zatím banky nejsou dostatečně kapitalizovány, takže já to chápu, ano, potřebujeme více úvěru do zeleného sektoru, ale bez dostatečné poptávky. To podle mého názoru znamená riskantní přístup a to, že budeme penalizovat takzvaný ten hnědý rozvoj, ten možná by byl lepší, takový ten přístup na kterém získáme všichni, nebo další přístup, řekněme, banka musí mít tolik a tolik takzvaných hnědých aktiv jako část celkových aktiv, tím by banka měla větší flexibilitu a zároveň ty politiky, které se týkají hlavních směrů v oblasti poskytování úvěru, by měly být opětovně analyzovány. Děkuji vám, děkuji vám, že jste přišli na naše slyšení a my tady budeme pokračovat ve stejném tématu, ale na základě zprávy a já v tuto chvíli tedy předávám slovo paní zpravodajce Molly Scott Kato. Ano, děkuji, já bych chtěla zopakovat díky pana předsedy, byli bychom rádi, kdybychom mohli být nadále v kontaktu do budoucna. Toto jsou velmi napínavé časy pro nás všechny, kteří jsme po takovýchto krocích volali již dlouhá desetiletí. My tuto chvíli voláme potom, abychom tedy snížili eh, emise CO2 z průmyslu, ale nejen to, voláme také potom, aby se do toho zapojil finanční průmysl, protože to je klíčové pro to, nebo finanční odvětví, je to klíčové pro to, abychom tedy zrychlili ekologickou transformaci. Pařížská dohoda v tom hraje důležitou roli a parlament musí společným způsobem chápat to, jak finanční systém může být reformován tak, aby zrychlil eh, ekologickou transformaci, aby ji tedy nebrzdil. V tuto chvíli, jak řekli naši experti, je to tak, že velká část investic není v souladu s mezinárodně schválenými klimatickými cíly a nebo ekologickými, sociálními a korporátními eh, zásadami řízení. My eh, si uvědomujeme, že splnění cílů udržitelného rozvoje bude vyžadovat tedy eh, obrovskou částku ve výši 4,7 až 6,7 bilionů euro. E, klíčem proto je, abychom tedy vytvořili síť pobídek a informací, které e, zajistí, že bude e, zajištěna nebo že proběhne ekologická transformace v našich ekonomikách a společnostech. Díky tomu Evropa bude mít i nadále vůči roli při řešení klimatických změn, ale zároveň budeme požadovat to, že Evropská unie bude řízena hodnotami a naše podniky budou mít konkurenční výhody. Vítáme tedy závěrečnou zprávu Hálek a ceníme si jejich ambicí naše zpráva se snaží o politické, politickou podporu pro tyto ambice. Rada parlament pevně věří, že tedy musí prokázat svoji růči roli a že právě peníze mohou přispět v ochraně, k ochraně celosvětových ekosystémů v zájmu budoucích generací. Mám pár detailních bodů. Pokusím se vyjmenovat co možná nejvíce z nich, dříve než mě pan předseda přeruší. Za prvé bychom se měli eh, soustředit na transparentnost, povinnost zveřejňování. Eh, zpráva hovoří o tom, že by se měly zveřejňovat uvízlá aktiva eh, v rámci směrnice o nefinančním reportingu a také v rámci plnění cílů eh, G20. Kromě toho tedy eh, roz, eh, chceme rozšířit ty svěřenecké povinnosti a chceme do toho zahrnout i přesné informace mm, v rámci celého dodavatelského řetězce, tak aby všichni zákazníci získali informace, které v tomto ohledu pokračují. Pokud, potřebují. Pokud jde o zelenou taxonomii, tak o tom tedy diskutujeme v naší frakci i mezi stínovými zpravodaji a v tuto chvíli tedy voláme potom, aby aby tady byla celosvět, celoevropská eh, skupina zúčastněných stran, která by se tím zabývala a my Chceme tedy eh, se vyhnout tomu riziku, že se to omezí na určitá eh, aktiva a že budou z toho výjimuta aktiva jiná. Já si myslím, že bychom do toho tedy měli eh, zahrnout co možná nejvíce aktiv ze všech oblastí. Pokud tedy chceme dosáhnout pokroku, na kterém se všichni shodneme a o němž si všichni myslíme, že v tomto dynamickém prostředí je potřeba, musíme mít minimální standardy v souladu s pařížskou dohodou a také v souladu s analýzou rizika ESG, protože je potřeba e, jasně ukázat, které činnosti tedy dosahují pozitivních e, dopadů. E, dále musíme zahrnout činnosti, které přispějí k k ekologické regeneraci a transformaci. A na závěr bychom měli zajistit, že naše vlastní finanční instituce půjdou příkladem. Měly by být tedy vzorem. Především Evropská investiční banka a Evropská centrální banka by měly tedy řešit institucionální nedostatky, pokud jde o udržitelnost. Měli bychom tedy jejich mandáty koncipovat tak, že do nich budou zahrnuta i rizika ESG a že to tedy bude plně v souladu s pařížskou dohodou. Musíme zajistit, že revize EIB EIB, která se objeví letos, ne, nezajistí pouze to, že v budoucnu budeme mít pouze eh, půjčování, které bude odpovídat pařížské dohodě, ale EIB také musí eh, nově koncipovat svůj program nákupu, tak abychom tedy měli investiční politiku, která bude v souladu s ESG a s pařížskými cíly. Já se tedy těším na nadcházející spolupráci se stínovými zpravodaji a věřím, že se nám tedy společně podaří dosáhnout silnou pozici parlamentu v otázce udržitelného financování, tak abychom měli tuto pozici připravenou pro radu. Musíme si stanovit politické cíle a musíme tedy zajistit to, že jim komise dostojí a že se nám podaří tedy vést informovaný a konstruktivní dialog, jakmile komise přijde se svými legislativními návrhy. Děkuji, děkuji, Moli. A e, nyní se tedy e, podíváme na e, jednotlivé stínové zpravodaje. Nejprve tedy Sirpa Pietekainen. Já se nebudu věnovat obecným záležitostem, nebudu ani dlouho děkovat paní zpravodajce a budu se soustředit na otázky, které by mohly být trochu komplikované a které jsou konkrétní. Začnu indikátory. Pravděpodobně to nebude poprvé ani naposledy, kdy se tomu věnujeme. Já nevím, jak tedy budeme schopni do toho zapracovat indikátory eh, do eh, tedy toho konceptu zeleného, zelené taxonomie. Dokud jsme tak říkajíc posedlí tímto označováním, tak z toho v podstatě vynecháváme velkou část průmyslu. To je první věc. A druhá věc, eh, budeme potřebovat mít určité mm, eh, pojivo, ten základ, eh, průmysl a pokud nebudeme mít integrovaný systém reportingu, kde tedy budeme moci srovnávat jednotlivé společnosti vůči sobě navzájem, tak abychom Eh, vybrali ty nejlepší v dané třídě, v dané skupině, tak to bude nedostatečné a myslím si, že to zelené označování, ten zelený labeling eh, situaci nevyřeší. Já si myslím, že tedy eh, tady uděláme jednu chybu. Myslíme si, že pokud provádíme ten zelený labeling, takže děláme něco, co je velmi dobré, že tedy definujeme, co je dobré, co je zelené a tak dále. Pokud jde o tu zelenou podporu, tak já už jsem o tom hovořila, že my jsme poměrně skeptičtí, protože si myslím, že bychom neměli směšovat indikátory ekonomického výkonu, ekonomického výkonnosti ekonomické výkonnosti eh, s těmito eh, pobídkami a s těmito eh, kapitálovými požadavky. Já si myslím, že to je tedy velká chyba a nejsem zastáncem tohoto přístupu. A to se týká i politiky nákupu ECB. Já si myslím, že, ECB, já si myslím, že právě tímto způsobem bychom mohli vytvářet určité bubliny pokud tedy budeme vědět, že je potřeba, aby se tedy ECB soustředila na určité eh, zelené, zeleně označené produkty. Takže to jsou ty největší obavy, které mám. A ještě jedna věc. Já si myslím, že bychom měli ponechat do budoucna dostatek flexibility, tak abychom eh, aby tedy investoři a podniky mohli co možná nejlépe fungovat. A já si myslím, že v tom jsou tedy indikátory dobré. Je to dobré především pro malé a střední podniky, protože tady tedy potřebujeme jednoznačné uh, mechanismy pro uh, reporting a uh, proto bychom to tedy na ně, nebo ty indikátory na ně měli uplatnit. Další věc, pojištění role. Pojištění jde například o to, abychom tedy eh, pokryli veškeré ekologické, eh, veškerou ekologickou odpovědnost podniků. CO2 je tedy pouze jednou z věcí, spadá sem i biologická rozmanitost a další témata, která jsou ne, neméně důležitá. A Otázka je, jestli tady máme čas na to, abychom eh, se soustředili na ta eh, rizika mm, jedno po druhém. My se v tuto chvíli tedy soustředíme hlavně na CO2, ale jinak musím říci, že ta práce je velmi vydařená, velmi se těším na intelektuální a někdy až provokativní diskuzi s dalšími stínovými zpravodaji a také doufám, že to eh, přinese velmi dobrý výsledek. Děkuji. Sirpo a slovo má Paul, prosím. Děkuji Markusy a děkuji také Moli za skvělou zprávu. Já si myslím, že ty Podněty, které jsme získali od expertní skupiny na vysoké úrovni, byly velmi užitečné a měli bychom to vtělit do této zprávy. Měli bychom se snažit o flexibilní přístup, tak abychom finanční svět e, učinili udržitelným, co možná nejširším slova smyslu. To už mělo dávno nastat a je to velmi obtížný úkol, na, kterým, na kterém tedy musíme začít pracovat. Už tomu tak mělo být dříve. E, vyžaduje to změny, Eh, pro mnohé zúčastněné strany z finančního sektoru. Hovořili jsme o pojišťovnách, o eh, bankách, o asset managerech. Eh, spadají sem také ratingové agentury a dohledové orgány, protože si myslím, že i ty musí sehrát velmi důležitou roli v tomto procesu. Právě tyto subjekty jsou schopny tedy soustředit know-how z finančního sektoru a zajistit, že nepůjde pouze o projev dobré vůle, ale že to, že se to skutečně nějak projeví. Je potřeba, aby právě tyto subjekty sehrály koordinační roli a zajistili to, že se eh, budou uplatňovat případ, příklady dobré praxe. Stále ještě eh, hledám nějaký způsob, jak by ten systém nebyl pouze dobrovolný, ale jak by byl více povinný, mandatorní, jak by eh, na ty účastníky finančního trhu více donutil. Eh, my jsme uvedli článek 173 z Francie, ale já si myslím, že tady musíme najít i jiné způsoby, jak eh, by tedy generální ředitelé nebo představenstva byli za ta rizika zodpovědní. My přesně nevíme, jaká ta rizika jsou, ale my chceme, aby tedy generální ředitelé a představenstva se snažili je zohlednit ve svém rozhodování, aby se je snažili co možná nejvíce poznat a zohlednit. A to vyžaduje to, že se budeme dívat také na způsoby odměňování, protože není možné, aby důležitá rizika nebyla součástí toho balíčku odměňování. To by byl nepochybně špatný signál. A e, zase bychom se stali zajatci toho krátkodobého způsobu vidění a to by velmi ohrozilo stabilitu e, naší společnosti a našeho životního prostředí. Nicméně se zároveň domnívám, a to je poslední věc, co řeknu, že evropské instituce by eh, měly jít více příkladem. Ano, zase jsou důležití, protože tedy mohou eh, koordinovat a spojit jednotlivé účastníky nebo zúčastněné strany z finančního trhu a prosadit příklady dobré pravce, praxe, ale zároveň je to tak, že Evropská investiční banka a ECB by měly jít příkladem a právě oni by měli jako první eh, převzít kritéria ESG. My už jsme tedy ECB poslali eh, dotazník a snažíme se tedy, aby tato kritéria byla v jejich práci eh, zdůrazňována. Myslím si, že to musíme zdůrazňovat zas a znova. Děkuji. Děkuji. Nyní Piko. Já bych chtěla poděkovat za tuto velice přínosnou diskusi. Dobrá, tím ušetříme čas. Líve. Děkuji, děkuji také paní Scott za návrh zprávy. Zpráva odráží eh, dva společné cíle. Za prvé posílit stabilitu a udržitelnost našich finančních trhů a za druhé směřovat více eh, financí do trvale udržitelných investic. A tyto dvě cíle se navzájem doplňují, ale jak jich dosáhneme? Bylo by naivní si myslet, že většina investorů bude investovat do trvale udržitelných produktů kvůli tomu, že jsou trvale udržitelné. Nebudou to dělat a neměli by. Budou investovat do trvale udržitelných produktů, protože e, jsou více výnosné a méně rizikové. My jako zákonodárci musíme zajistit, aby tomu tak bylo. Už se to děje prostřednictvím různé eh, legislativy, jako je například ETS. Chtěla bych zdůraznit, že tato zpráva není místem a proto, abychom um, nějak eh, měnily tyto další iniciativy. Co můžeme udělat? Můžeme udělat to, aby finanční produkty odrážely svoji skutečnou cenu. Eh, je potřeba, abychom zajistili, že investoři budou mít dostatečné informace od průmyslu, a aby mohli zohlednit faktory ESG a také, abychom měli taxonomii, která jim pomůže porovnat různé produkty. Když se vytvoří systém pro taxonomii, eh, říká se často, že potřebujeme flexibilní rámec. S tím souhlasím, ale eh, zároveň je potřeba, aby jsme zde měli nějaký systém řízení. Eh, víte, jak by takovýto systém řízení měl vypadat? Bylo, byla by to veřejná, veřejně soukromá nebo soukromá iniciativa, jak to bude financováno a také jak zajistíme rovné podmínky pro všechny zainteresované strany. Děkuji. Děkuji, Dimitrios. Děkuji. Chtěl bych poděkovat kolegyně paní Scott za její zprávu. Myslím, že eh, ta zpráva se ubírá dobrým směrem. Rovněž Ehm, bych chtěl říci, že eh, plánuji předložit pozměňovací návrhy tak, abychom na konci měli dobrou zprávu, abychom měli co největší konsenzus na toto téma. Vyslechli jsem si kolegy, stínové zpravodaje z různých politických skupin a mě by zajímalo, jestli skutečně věří v pařížskou dohodu. Eh, máme rozvojovou politiku EU. Ta je definována a její eh, kompatibilita s růstem je trochu pochybná. Eh, Četli jsem stanoviska různých ekonomů, kteří tvrdí, že když budeme investovat do ekologických produktů budeme mít růst a pracovní místa, ale zároveň musíme mít nástroje, které budou směřovat investice takovým směrem. Odborníci během našeho slyšení na to také upozornili. A to velice důrazně. Když bychom měli přehnaně liberální smýšlení, a mysleli eh, jenom na zisk, potom bychom nezohledňovali veřejné zdraví, životní prostředí eh, nebo ekologický růst. Ale myslím, že tak bychom se nikam nedostali. Jenom bychom dále zatěžovali eh, životní prostředí, veřejné zdraví i sociální systémy. A jiné mocnosti, jiné země aby se pohnuly dále a e, ty by se začaly ubírat e, ekologickým směrem. Takže já myslím, že skutečně musíme přijít se nástroji a ukazateli, které nám pomohou dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. V EU, když jsme podepsali pařížskou eh, dohodu, když jsme eh, souhlasili s rozvojovými cíly OSN. V minulosti, eh, když jsem byl členem výboru pro životní prostředí, Evropský parlament byl vždy velice rázný. Snažili jsme se tlačit na komisi a na radu, aby se pohnuli o krok dále. Oni většinou brzdili já bych byl rád, abychom přišli s návrhy. A ne jenom, abychom vznášeli otázky. Je třeba, abychom měli návrhy, které nám pomohou dosáhnout cílu. Samozřejmě každý s ohledem na svoji politickou skupinu. Děkuji, nyní se dostáváme ke Catch the Eye a hlásil se Sven Giegold. Děkuji, předsedo. Jenom pár poznámek. Připadá mi neuvěřitelné, jak výrazně se během posledních let změnila politická atmosféra v tomto ohledu. Před pár lety zelené finance to bylo něco naprosto obskurního a něco, co nebylo potřeba. A nyní ehm, je vidět, že je všichni v podstatě tuto věc chtějí. Ehm, Eh, veškerí aktéři na trhu. A je to oblast, kde dobrá pravidla z Evropy mohou skutečně něco pohnout. A Evropa v podstatě eh, přišla s pravidly, pokud jde o UCIT a to se rozšířilo pak do celého světa a já myslím, že to stejné může udělat eh, Evropa se zelenými financemi, pokud budou pravidla dobrá. A další věc. Souhlasím s tím, co řekl kolega z ALDE. Zelené finance nikdy nemohou nahradit eh, zelenou produkci, zelenou spotřebu a zelenou politiku. Ekologické a eh, sociální řešení musí být eh, rentabilní, tak aby existovaly také odpovídající investice a finance. Potřebujeme mít tedy jasná pravidla, abychom měli transparentnost a jasné standardy a potřebujeme mít také požadavky, které budou zohledňovat rizika, jak řekl Paul Tang. A souhlasím také s tím, co řekla Sirpa z EPP. Myslím si, že bychom to neměli směšovat s kapitálovými požadavky. Když investujete do inovativních řešení a ekologická řešení jsou inovatní, inovativní, um, není to bez rizika. Často je to rizikovější než jiné investice. A já jsem slyšel, co řekl náš předseda eh, Markus Ferber eh, v médiích. Ehm, a já s tím souhlasím. Neměli bychom směšovat kapitálové požadavky eh, se zelenými finančními produkty. A Markusy, ano, skutečně jsem to viděl v médiích. Neměli bychom to směšovat. Ekologické aspekty by neměly určovat, kolik kapitálu musí nějaká banka mít. A určující zde je riziko. Eh, v účtech dané eh, banky. Já si myslím, že nakonec kapitálové požadavky eh, jsou určitým obchodním zájmem. Jak řekl Paul Tang, je zkrátka třeba tyto dvě věci nesměšovat, ať už v negativním nebo pozitivním slova smyslu. A ano. Děkuji. Máme zde zástupce komise. Pan Spolč. Vstoupíte do naší diskuse, ačkoliv je to zpráva z vlastní iniciativy. Pane předsedo, byl velice stručný. Velice vítáme tuto zprávu, kterou představila um, zpravodajka Kato. A nyní pracujeme uh, Eh, na naší reakci eh, na zprávu skupiny na vysoké úrovni. Eh, komise schválí velice ambiciozní akční plán pro trvalé udržitelné finance v první polovině března, takže se můžete těšit na dokument, který stanoví určitou vizi pro Evropu v této oblasti. A samozřejmě vás také chci pozvat na konferenci na vysoké úrovni 22. března. A budou tam také řečníci e, z parlamentu a další řečníci na vysoké úrovni, takže velice se těšíme na spolupráci s vámi v tomto tématu. Děkuji a nyní dávám slovo zpět zpravodajce Moli. Děkuji, Markusy. Myslím, že je to zřídka kdy, že se takto shodneme na kontroverzní otázce. A mm, v každém případě eh, je zde ale několik věcí, kdy máme různé eh, názory, například taxonomie. Vyslechla jsem si to, co jste říkali, je zde potřeba pro eh, je zde potřeba indikátorů a dynamických, dynamického měření a také Um, to, že těch 80% by se mělo posunout do středu. Eh, myslím si ale, že je potřeba, abychom zde měli určité označení. Je třeba, aby eh, evropská legislativa říkala, toto je zelené a toto není zelené, protože jinak se nám nepodaří přesvědčit investory o tom, eh, co je ekologické a co není. Eh, ve chvíli, kdy budeme mít jasné označení, jasnou hranici, a potom to pomůže. Eh, víme, že Číňané hodně investují do ekologických řešení, ačkoliv vůbec nejsou ekologická. A já si myslím, že je důležité, aby na konci našeho vyjednávání eh, to, co bude označeno za eh, zelené, skutečně zelené bylo a že by zatím skutečně stála váha Evropy. Eh, kolega z ALDE se ptal, kdo to bude navrhovat. V tuto chvíli máme odborníky a zainteresované strany. V každém případě musíme zapojit eh, lidi, kteří se v tom eh, vyznají. Eh, je potřeba, abychom měli jasnou definici toho, co je bezpečná dlouhodobá investice a co nikoli. A dále ty penalizace. A výzkum ukazuje, že aby došlo k nějaké změně, pokud je o zelené investice, je zde skutečně potřeba obrovské úsilí. Souhlasím v tomto se Svenem. Myslím, že by se otevřelo určité e, riziko, kdybychom byli trochu liberálnější e, s ohledem na kapitálové požadavky, protože zde je v sázce stabilita e, finančního systému. V tuto chvíli se reálné náklady eh, neodráží v celém systému. Víme, že ta rizika se v cenách v současné době dostatečně neodráží. Víme, že je zde také obrovské riziko způsobené eh, uvízlými aktivy. Ehm, Do posud se hovořilo především ehm, o uhlíkových aktivech, ale eh, jedná se také eh, například o pozemková aktiva a eh, aktiva související s biodiverzitou, takže to jsou rizika, která musíme zohlednit ve finančním systému. V každém případě si vážím vaší dobré vůle, chuti ke spolupráci a těším se na další schůzky stínových zpravodajů. Mnohokrát děkuji, Moli. Tímto jsme eh, dohnali čas. Ehm, máme ale zde určitý problém, protože eh, řečníci k dalšímu eh, bodu tu ještě nejsou. Nicméně lhůta pro pozměňovací návrhy čtvrtek 1. března 12 hodin. Hlasovat v Ekonu by se mělo na konci dubna a 26. března by se mělo hovořit o pozměvacích návrzích, takže každý může předložit uh, eh, moli pozměvací návrhy, aby se ta, toto téma posunulo dále. A další bod. Eh, veřejné slyšení eh, o jmenování člena jednotného výboru pro řešení krizí. Eh, chtěl bych zde přivítat pana Boštiana Jazbece. Eh, nicméně musíme ještě chviličku eh, počkat a doufám, že zde máme také kolegy, kteří budou klást otázky.

Milí kolegové, kolegyně, bez dalších zbytečných eh, průtahů, abychom se připravili na hlasování, dovolte, abych zahájil bod číslo 13, to je takové šťastné číslo takže se nemusíte obávat. Je to veřejné slyšení kandidáta na post řádného člena jednotného výboru pro řešení krizi. Je to zhodnocení návrhu komise právě na tento post, který byl vytvořen rezignací paní Joan Kelemanové. Kelemanové dovolte, abych zde přivítal kandidáta, kterého navrhuje komise, pan Boštian Jazbec, který je v současné době guvernérem Slovinské národní banky. Vítám vás mezi námi. Členové pracovní skupiny bankovní unie a ostatní poslanci již měli jednání se zavřenými dveřmi s kandidátem Jazbecem 29. ledna, poté co ho komise začlenila na uh, uší seznam. Víme, že eh, tato druhá část veřejného slyšení hraje velice důležitou roli, pokud je o zdůraznění odpovědnosti místo předsedy a zároveň, eh, posla, zároveň členů eh, výboru SRB, eh, našemu parlamentu, vy samozřejmě rovněž máte své odpovědnosti, pokud jde o slovinské eh, orgány. A pro nás samozřejmě je toto nesmírně důležité pro naše rozhodnutí, zda teda naši členové schválí tohoto kandidáta navrženého komisí. Samozřejmě nejprve to bude úvodní uh, prohlášení z vaší strany a poté otázky, odpovědi. Budeme zde mít pět minut jako obvykle na otázku i odpověď. To znamená samozřejmě, čím další bude vaše otázka, tím kratší odpověď. To, myslím, chápete a nyní již, me, již je mým potěšením dát vám slovo, pane Jazbeci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže Dobré odpoledne, jmenuji se Buštián Jazbec a jsem guvernérem jednak Slovinské národní banky a zároveň správní rady ECB. Já jsem věřil, že budu hudebníkem, ovšem postupně jsem změnil své rozhodnutí, stal se ekonomem, centrálním bankéřem a zatím jsem tohoto rozhodnutí neletoval. Věřím, že moje profesionální kariéra mě dostatečně kvalifikuje na člena této rady SRB. Po univerzitním studiu eh, jsem vedl krátce akademickou vědeckou kariéru, poté jsem se stal členem Evrop, eh, členem slovinské národní banky v docela mladém věku a bylo mým privilegiem i potěšením spolupracovat s kolegy z mé země v tom období, kdy Slovinsko právě vstupovalo do EU a byla to první země z těchto nových, která v roce 2007 přijala euro. V roce 2009 jsem se stal členem IMF jakožto senior poradce centrální banky po dobu čtyř let a poté jsem fungoval jako senior poradce Centrální banky na Surinamu. A poté v červenci 2013 jsem se stal guvernérem naší Národní banky v období, kdy Slovinsko v tom krizovém období bylo považováno za jednu ze zemí, která by se možná mohla stát součástí těch podpůrných programů. Ovšem se proti tomu úspěšně s vládou bojovali a zachránili jsme naši zemi v tom období skutečně. Podle mého názoru to je opravdu učebnicový příklad eh, toho, jak pozdní odpověď na krizi může být nákladná a jak řešení problému kriz, eh, krizových situací bank může prospět do budoucna. Samozřejmě ne všichni souhlasí s tím, jak jsme to udělali ve Slovensku. Eh, především ti, kteří bohužel byli v Berlíně v té době, Ovšem je to v souhladu s určitým rámcem, který představuje rovné podmínky v EU, v eurozóně. A já si myslím, že je to správné pro ochranu finanční stability a daňových poplatníků nejenom ve Slovensku, ale v celé eurozóně a dokonce celé Evropské unii. To na úvod a nyní jsem připraven reagovat na naše otázky. Děkujeme, pane Jazbece. A nyní za EPP pan Bukhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo a pane Jaspeci, já vám také za sebe chci poděkovat, vítám vás a chci říci něco o tom režimu pr- pr- řešení krizí. Já si myslím, že všichni se můžeme shodnout na tom, že potřebujeme efektivní režim řešení krizí. Jehož uh, uplatnění bude jednoduché, jasné a především tedy snížíme ty překážky, které jsou spjaty s, s řešením krizí na základě bank. Já si myslím, že bychom neměli jít za stávající standard EMIR BRD. Měli bychom to chápat jako výchozí bod pro další posílení eh, toho zadání z Emiru. Myslím si, že bychom tedy měli eh, k tomu přistoupit naprosto rozhodně, například považuji za naprosto zásadní eh, minimální požadavky na MRL a od toho bychom neměli nějak ustoupit. Kromě toho bychom z mého hlediska měli to moratorium chápat co možná nejšířeji, abychom posílili možnosti, možnosti intervence, abychom od, je od počátku nelimitovali. Tolik tedy dvě, tři krátké poznámky a nyní tedy moje otázka směrem k vám. Jaký máte na to názor a jaké body podle vašeho názoru bychom do toho měli ještě zapojit? Děkuji. Uh, thank you, Mr. Bal. Děkujeme. Děkuji za dotaz, pane Balci. Já si myslím, že to je skutečně velice relevantní, důležitá otázka. Jestli dovolíte, tak je to jednak MLR, moratoria a systém řešení krizí. U toho systému řešení krizí, tak jak to vidíme na papíře, tak to vypadá dobře. Můžeme to využívat v podstatě kdekoliv, tento systém, ale problémem je implementace a to, že jsme zatím ještě nevyřešili otázku národních jurisdikcí, určitá segmentace, fragmentace, implementace společného režimu řešení krizi. Já jsem se o tom zmínil již několikrát. Potřebujeme kvalitnější spolupráci, především mezi Frankfurtskou bankou a Bruselem, abych to takto generalizoval, takže Evropskou centrální bankou a Evropskou komisí, včetně všech satelitních agentur, nebo alespoň teda touto radou pro jednotný výbor pro řešení krizí. Já si myslím, že postupně se k tomu dostáváme. Zkušenosti, určitá ponaučení z této oblasti, všichni, myslím, rádi sdílíme a měl by to být určitý systém, zároveň který bude součástí legislativy, nařízení a směrnic, které jsou v platnosti. Já doufám, že mm, jsem se tomu věnoval dostatečně. Odpovědi na vaši otázku. Pokud jde o MLR, to je nesmírně delikátně citlivá otázka. Především za zavádění tohoto systému eh, může vést k finanční stabilitě, pokud nedojde k řádnému provádění. Proč to říkám? Protože v některých částech eurozóny a Evropské unie banky podle mého názoru nejsou schopny plně dostat statusu MLR v současné době a v podstatě, pokud je budeme tlačit, aby plnili tato kritéria, tak to může mít za následek finanční nestabilitu. Vím, že je to tenký let. To znamená, samozřejmě na jedné straně plnění režimu, na druhé straně neplnění režimu. Je to systém, který zde podle mě zůstane platit a Ta otázka zní, jak eh, brzo ho prosadíme v některých jurisdikcích EU. Moratorium, to je třetí věc. Víte, že se na to různé země dívají různým pohledem. Já osobně si myslím, že je to velice užitečný nástroj. Umožní to analyzovat data takovým hloubkovým systémem a Eh, nám, SSM mechanismu, SRB, eh, radě. To umožňuje zároveň konsolidovat eh, potenciální opatření, která většinou jsou nesmírně náročná a bolestivá. Někteří tvrdí, že je to takový polibek smrti, ale pokud to provedeme řádně, tak si myslím, že je to dobrý nástroj. Doufám, že jsem odpověděl dostatečně. Ano, samozřejmě, my máme pouze pět minut na otázku i odpověď. Nyní pan Vajceker za SND, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych pana Jazbece mezi námi přivítal a položil tři otázky. První následuje otázku pana Bukharda Balce, pokud jde o MRL. My a no, nevím teda, jak preskriptivní bychom zde měli být. Samozřejmě, že u těch bank, které zatím nejsou úplně dobré formě, tak by to mohl být problém uplatnění eh, LR. Ovšem eh, u SRB vy musíte dělat možná mnohem eh, závažnější rozhodnutí, než eh, ke kterým máte pravomoce nebo vůbec ty možnosti a nesmíme zapomínat na to, že jsme zákonodárci a mm, proto je to pro vaši práci podle mě důležité. A druhá záležitost praktická, v nedávných letech jsme v rámci bankovní unie eh, u Banko Populár například, když měli tyto zkušenosti, nebo další dva případy v Itálii v tomto ohledu a proto bych se chtěl zeptat, jaká ponaučení si z toho můžeme vzít eh, do budoucna. A pokud jde o tento rámec řešení krizi, má to nějaký praktický dopad i s ohledem na Brexit? To jsou mé tři otázky. Děkuji, pane Fajnsekre, za tyto tři položené dotazy. Odpovědi, které vám dám, asi nebudou úplně definitivní, Pokusím se u MLR být konkrétnější, otázky spojené s Brexitem rovněž. U MLR si myslím, a v tom máte pravdu, že je to určité dilema mezi pravidelné straně a určitým diskrečním přístupem. Jediný způsob řešení, podle mého názoru, je snažit se to řešit v určitém časovém horizontu, alespoň pro ty banky, které budou muset plnit, plně tato pravidla MLR do budoucna a je obtížné především s ohledem na rovné podmínky pro, pro to řešit, protože pravidla by měla platit pro všechny, ovšem některé země podle mého názoru, když budeme skutečně tlačit na zavedení pravidel MLR přes noc, tak by to mohlo znamenat eh, problémy. Samozřejmě, že je to i otázka redukce rizika, sdílení rizika je spíše cíl, ke kterému směřujeme, ale museli bychom se podívat na konkrétní příklady, abych eh, k zavedení pravidel MLR mohl být konkrétnější obecně řečeno podporuji tato pravidla pro všechny, to znamená spíše ten přístup respektování pravidel než nějaké výjimky. Po naučení nejde pouze o e, Národní banku španělská, ale teda i e, několik italských bank to již nebylo mm, až tak e, propojeno eh, s tím veřejným zájmem jako ve Španělsku. Měli jsme tam různé nástroje, které umožnili řešení této krizové situace. Ehm, na papíře to vypadá tak, že ty systémy a mechanismy fungovaly dobře, ovšem, když se, já jsem byl, já jsem členem řídící rady a my jsme hovořili té obdob, v tom období právě i o ponaučeních do budoucna. Často jsme hovořili o tom, že musíme zlepšit koordinaci, spolupráci mezi jednotlivými institucemi. Já jsem se o tom zmínila již v předchozí odpovědi. Třetí otázka byla spojená s Brexitem. To je otázka za milion. Nikdo opravdu neví, jaký bude mít Brexit dopad na bankovní odvětví v Evropě. Jsou zde určité indikátory ohledně toho, že to bude mít větší dopad na některé části bankovního odvětví než na jiné sektory. Já doufám, že zabráníme takovému nějakému okamžitému dopadu a že bankovní evropský sektor bude ještě úspěšnější, pokud samozřejmě zabráníme negativnímu dopadu Brexitu na tento sektor. Děkujeme a za EK, EKR eh, to je další kolega. Děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych přivítal pana Jazbece opětovně u nás v Ekonu. Trochu bych rozšířil otázka, která zde padla od pana Balce, například zajímavý dotaz. Ten rámec pro řešení krize je velice dobrý. Pan Weizsäcker se eh, ptal na ta ponaučení z minulosti. Vy jste se zmínil o lepší spolupráci mezi ECB a komisí. Já si vzpomínám na vaše vystoupení před asi dvou let v roce 2013 řešení krize Slovinské národní banky. Vy jste hovořil o tom, že to může být opravdu velice problematický biznis, pokud jsou tam nějaké dvojznačnosti, nejasnosti, že je obtížné to eliminovat, ten rámec musí být kvalitní, jinak ta pravidla budou vágní a že tam nejsou nějaké mechanické eh, vzorce, které nám jasně ukazují na to, že ta banka se nachází v krizové situaci. Vy jste byl velice kritický v tomto projevu. Určitě po naučení je dobré zlepšení eh, spolupráce s komisí, to jistě je dobré, ovšem je zde ještě něco, co by mohlo zlepšit tento systém. Příští týden budeme hlasovat o zprávě k bankovní unii já mám tu čest být zpravodajem pro letošní rok a my chceme vytvořit eh, komplexní seznam všech těch bodů, které by mohly eh, překonat ty překážky, které se týkají legislativy na národní a Evropské unii. Pokud by šlo pouze o zlepšení spolupráce s Evropskou komisí, tak ten seznam by byl opravdu velice krátký, takže bych k tomu chtěla ještě pár vašich názorů. Já si myslím, že je zde několik věcí, které by mohly posílit systém řešení krizových situací bank. <clears throat> Například rada SRB by měla mít eh, přímý pravom, přímé pravomoce. Otázka zní, zda tam je ten pilot, který to řídí. To znamená, že by to měl být jedn, skutečně jednotný systém řešení eh, krize bankovního procesu. Jistě, státní pomoc představuje důležitou součást řešení bankovní krizí. V tomto ohledu jsem přesvědčen o tom, že komise udělá vše, co je v jejich silách pro aplikování rovných pravidel v Evropě. Třetí záležitost se týká nástroje, o kterém si mnoho z nás myslí, že je velice důležitý. EQR například v roce 2016 jsme eh, udělali zátěžové testy v tomto ohledu, abychom iniciovali mechanismus SSM. Důležitá je harmonizace insolvenčních pravidel v celé Evropě je zde zásadní fragmentace, zásadní rozdíly národních legislativ, které brání, i když ne úplně eh, nebo ne úplně umožňují efektivnost tohoto režimu, která by se mě, který by se měl v Evropě aplikovat. A pak otázka takzvaných backstops, takových eh, těch záchranných bodů Evropského stabilizačního mechanismu, kterému se, kterým se nyní věnujete především s ohledem na evropský režim jištění vkladů Právě proto ten můj projev může být jiný ve srovnání s tím z předvoule. Dospěli jsme a dosáhli jsme určitého pokroku. Čeká nás ještě hodně práce, ale myslím si, že ten režim, který máme v současné době pro řešení krizí, je skutečně něco, s čím bychom v tomto okamžiku mohli být spokojeni. Děkuji. Nyní se dostáváme k liberálům a slovo má Ramon Tremoza. Děkuji, pane předsedo. Pane Jazbeci, eh, vítáme vás v Evropském parlamentu znovu. Eh, mám na vás několik otázek. Za prvé, když se podíváme na rozhodnutí z minulého roku, co byste udělal jinak? Například pokud jde o ty eh, dvě banky Beneto nebo pokud jde o Banco Popular – Eh, myslíte si, že 48 hodin by bylo lepších na rozhodnutí na úrovni SRB eh, než eh, těch 48 minut v úterý večer, kterých bylo k dispozici, aby se řešila tato otázka? A druhá věc, Itálie a Německo bude spadat pod vás, až budete v radě. Myslíte si, že současná pravidla jsou dostatečná na řešení krizí bank? v těchto zemích. A poslední věc, já se domnívám, že členské státy, které mají hodně malých bank a vedle velkých globálních bank, byly velice důležité. A pro tyto státy je důležité, aby měly odolný uh, systém. Uh, Víte, že v některých členských státech existují preference, jsou tam třeba tři, jenom čtyři velcí hráči, kteří koncentrují veškerou moc. Co si o tom myslíte? Děkuji, pane Tremoso. Byly to tři otázky. První. Co by se bývalo dalo udělat jinak v případě španělské banky a dvou italských bank? Já se domnívám, že když se díváme zpět, řešení krize je v těchto případech bylo úspěšné. Při nejmenším z informací, které já mám k dispozici, abychom jenom těžko mohli říci, že to a to se mělo dělat jinak. Žádní vkladatelé nepřišli o peníze, došlo k ochraně veřejných financí, a pravidla, která se použila při řešení krizí těchto bank, odpovídala režimu řešení krizí, jak ho známe v BRD. BRRD. A pokud jde o ty e, větší a menší banky, možná to souvisí i s tou vaší třetí otázkou, e, jestli e, je naším cílem, abychom měli jenom pár větších bank, anebo bychom se měli snažit o zachování systému malých bank. A to je samozřejmě otázka tržních iniciativ na jedné straně a, a dále to závisí na kapitálové síle majitelů, zda jsou dostatečně silní, aby e, podporovali rozvoj bank, které vlastní. A další eh, důležitá otázka je, zda zde existuje problém too big to fail, že jsou ty banky příliš velké na to, aby eh, mohly zkrachovat eh, protože by to mělo negativní dopad na celou Evropu. Já myslím, že nejlepší odpověď na to je následující. Když se podíváte jenom na evropský případ, na evropský příklad, potom bych souhlasil že je lepší mít větší počet malých bank. Ale zároveň eh, se vždycky díváme na konkurenceschopnost evropských bank vůči americkým bankám, azijským bankám. A v tomto ohledu ehm, Očekávám, že nakonec budou nějaké velké evropské banky, které budou konkurenceschopné na celosvětové úrovni. Nyní se dostáváme ke GUE. E, Martin Šede... Šerdevan. Děkuji, pane předsedo. E, také vítám pana Jazbece. E, dvě témata, která bych chtěl zmínit. Ta problematika too big to fail Ehm, to je asi velká problematika na to, abyste na to úplně odpověděl, ale eh, během krize jsme byli svědky eh, obrovských bailoutů, eh, které měly negativní vliv na rozpočty celých zemí. Jak to vypadá aktuálně s tou problematikou too big to fail? Považujete dosavadní kroky za odpovídající a dostatečné? A bude možné vyřešit tento problém bez zásadní restrukturalizace bankovního sektoru? A druhá otázka eh, v tuto chvíli eh, probíhá eh, jednání o aktualizaci BR, e BRRD. E co si o této aktualizaci myslíte a zároveň myslíte si, eh, že by mělo být eh, možné pro eh, úřady pro řešení krizí předepisovat také vyšší kvóty v rámci MREL. Děkuji. A děkuji, pane Šerdeván, za vaše otázky. Too big to fail. To je samozřejmě problém ale myslím si, že BRRD je dobře rozdělena do tří částí. Prevence, včasná intervence a poté řešení krizí. A pokud je o otázku too big to fail, potom musíme posílit tu část prevence v celém procesu. Konkrétně musíme zlepšit dohled ESSM eh, e eh, vznikl pouze v roce 2014, eh, ještě neexistuje v celé Evropě plná harmonizace, ale ubíráme se s právným směrem. A pokud by existoval potenciální problém too big to fail, potom by byl již včasně identifikován a řešen. Samozřejmě ochrana veřejných financí by měla hrát při stanovování cílů velkou roli. Pokud jde o větší pravomoci pro uh, orgány řešení krizí, už jsem to zmínil dříve, myslím si, že rozdělení odpovědnosti by mělo být jasně stanoveno, eh, mělo by to být známo ex ante a poté je třeba, aby to všichni plně respektovali. Možná eh, by zde um, potom tyto orgány pro řešení krizí měly mít větší pravomoce. Není, neříkám to jenom proto, že e, se ucházím o tento post. Chcete k tomu ještě něco doplnit? Byl ještě čas. Nyní za zelené e, Ernest Urtasun. Děkuji, pane Jazbeci, že jste přišel mezi nás. Samozřejmě očekáváme, že členové rady SRB eh, chtějí eh, plně implementovat eh, režim řešení krizí. Nevím, jestli jsem vám správně rozuměl, když jste říkal, že zavedení MREL by mohlo vést k nějakým finančním problémům. Myslím, že tato výbor, tento výbor by chtěl, abyste byl velice aktivní, pokud jde o implementaci režimu MREL. Pokud jde o to, co jsme viděli eh, v minulosti v případě Banco Popular, bylo následující. Banco Popular před eh, řešení krizí eh, mělo předložit seznam aktiv, ale tento seznam nebyl k dispozici. Jak chcete zajistit, aby banky tyto informace měly k dispozici, když jsou potřeba? A další věc, víte, že procház, probíhá reforma směrnice MREL. A Chcete, aby tam byly eh, tvrdé požadavky, anebo eh, by tam měly být eh, také určité pokyny jako nástroj? Je to v tuto chvíli velice ožehavá diskuze zde v parlamentu a my bychom rádi znali váš názor na toto téma. Takže to byly moje otázky. Děkuji, pane Utasune. K vaší první otázce. To je to, co jsme se naučili z toho španělského případu. Musíme lépe sdílet údaje. A to také včas. SRB docha, dostává část údajů od SSM. A my musíme zlepšit výměnu údajů v tomto ohledu také pokud jde o takzvané bail-in eh, nástroje. Pokud jde o MREL, víte, že dnes se Eh, definuje eh, částka rekapitalizace a částka eh, absorpce ztrát a poté se to na základě toho vypočítává. Samozřejmě můžeme mít pokyny ale bylo by to určitě lepší, pokud bychom zde mohli mít jasný požadavek na banky. A samozřejmě, pokud budu eh, plným členem rady SRB, potom eh, budu eh, požadovat, aby MREL byl jasně respektován všemi bankami v jurisdikci EU. Ještě nějaké další otázky? Nikoli. Nikdo se nehlásí v rámci Catch the Eye. Takže pane Jazbeci, jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel a za pár minut budeme hlasovat o vašem jmenování. Pokud to výbor schválí, potom se budeme těšit na dobrou spolupráci v nadcházejících letech. Předpokládám, že asi nebudete tak často v Evropském parlamentu, jako jste byl v, ve slovinském parlamentu ale to je tak trochu mimo. V každém případě parlament eh, bude eh, bedlivě sledovat vaši práci. Nyní pár minut přestávka do hlasování a poté Roberto bude opět předsedat.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

parlamentu.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

So the last information, colleagues, from the president is if you want that we start. Pokud budete chtít, abychom začali, tak eh, tedy začneme. Pan předseda tu bude za tři nebo čtyři minuty. Eh, dobře. Já zahajuji opět naše dnešní zasedání. Jako první bod našeho hlasování bude společný základ daně z příjmu právnických osob. Máte všichni hlasovací karty? Už jste ty karty vyzkoušeli, zasunuli. Takže nejprve uděláme test, zkusíme, jestli jste tady spokojeni a přítomní. Já nejsem šťasten, já jsem neutrální. Hlasovali všichni. Dobře, žádná frakce nemá příliš mnoho členů kteří by hlasovali. Začneme tedy společným základem daně z příjmu právnických osob a nejprve eh, pozměňovací návrhy 70, 71, 72, 73 hlasujeme unblock. Kdo je pro? Bude to jmenovité hlasování. Omlouvám se, požádali jste o hlas, eh, jmenovité hlasování, takže já ho tímto zahajuji. Hlasovali všichni.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 kdo je proti, kdo se zdržel. Já se domnívám, že bude lepší to zkontrolovat a já tímto zahajuji hlasování, abychom tedy zkontrolovali 221. Hlasovali všichni. Prosím, hlasujte. Hlasování končí a je to zamítnuto. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 223. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijato. 227, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 228, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, Raději to prověříme, takže 35, pozměňovací návrh 35, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 238, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to podobné jako předtím a je to přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 251. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 252. Kdo je pro? Ne. Ne, o tom hlasovat nebudeme. Eh, ne, ne, ne, ne. Pokud toto bude přijato, tak eh, nebudeme hlasovat o jiné věci. Tak to eh, jsem to chápal. 251 jsme nepřijali, takže hlasujeme o 252 a pokud to bude přijato, tak nebudeme hlasovat o 253. Takže 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní tady budeme hlasovat o 253, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Bylo to jasné, omlouvám se. Eh, milí přátelé, ale můžeme to zkontrolovat. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A viděl jsem to správně. Ano, já vím, že to nebylo úplně jednoduché. Dobře, 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39 a 257 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 296. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 297. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 298 tedy odpadá a nyní 23 Jury, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 315, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 318, kdo je pro, proti, zdržel se. Musíme to prověřit. Já tedy zahajuji hlasování. 318. Hlasovali všichni. Hlasování končí a je to přijato. Třista devatenáct. Dobře, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 320, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 321, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 322, kdo je pro, proti, omlouvám se, kdo je proti, zamítnuto. 323, kdo je pro? Ne, bylo to jasné. Byť vím, kdo tedy předložil tento pozměňovací návrh, musím to ustát 323, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 324, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 325, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis je A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní pozměň, pozměňovací návrh 328, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A Kompromis eh, KA pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 340, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 351, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 352, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis LA, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 358, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 369, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 392, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 382, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis P, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Komprom, eh, pozměňovací návrh 406, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. <clears throat> Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury je tím pokryto, takže kompromis UHU. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jednoduché V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím jsme tady pokryli mnoho pozměňovacích návrhů. Nyní kompromis 2TV, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 128, kdo je pro, proti, zdrželi se. Vypadá to, že je to zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Já tímto zahajuji hlasování. 128. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Kompromis. Eh, ne, 129 pozměňovací návrh pro, proti, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 143, kdo je pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní pozměňovací návrh 148, odpovídající čla, části 2, kdo je pro, proti, zdrželi se vy jste proti, proto to musím zkontrolovat. Dobře. Takže pozměňovací návrh 148 eh, CP2. Hlasovali všichni, hlasování končí a je to zamítnuto. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 153, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis ABA, kdo je pro, proti, zdrželi se. Až to bude ABA1, tak to bude problém. Takže kdo je pro, proti, přijato. Nyní 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti. A vypadá to, že to musíme zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 171, ten kontrolujeme, já tímto zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to přijato. Jasnější většinou, než jsem si myslel. Nyní pozměňovací návrh 172, kdo je pro? A ne, tak o tom nebudeme hlasovat. A nyní nás čeká kompromis AC, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zelení na to nemají nárok, názor, dobře jsou pro, takže je to přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 184, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 185, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnuto 188, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 189, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AE, je to v pořádku? Dobře, takže AE, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které proběhne jmenovitě elektronickou formou, což je pravidlo, takže já tímto hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí a je to přijato. 39 pro, 12 proti. Takže eh, blahopřejeme Pólu Tangovi. A dříve než předám slovo panu předsedovi, tak dám slovo ještě Gunaru Hekmarovi. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, my bychom společně s Lange a s Brianem Hejsem chtěli připojit menšinové stanovisko k této zprávě. Děkuji. So, we move to the last C. A nyní teda poslední část toho C, C, C, C, T, B, to znamená společný základ daně právnických osob, Alan Ramasur a začínáme 21 až 35, pozměňovací návrhy, hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Pan předseda. Pan předseda se omlouvá, ano, je to jmenovité hlasování, ale v podstatě budu hlasovat stejně. My tomu říkáme grouku. Německy. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se, přijato. C. Pro, proti, zdrželi se, přijato. D. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis DA. Pro, proti, zdrželi se, přijato. DB. Pro, proti, zdrželi se, přijato. E pro, proti, zdrželi se, přijato. F pro, proti, zdrželi se, přijato. 201. Pro, proti. EPP je proti. Zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, přijato. 206. Takže ne. 208 pro. 208 pro, proti. Ověříme. 208. Jeden člen z EPP nám tady přebývá. Pořád. Děkuji, Borcharte. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis G. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 224. Pro. Pro. Proti. Pro zdrželi se, přijato. Dva, dva, osm. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva, tři, dva. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. H, pro, proti, zdrželi se, přijato. 252. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 261. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis H a pro, proti, zdrželi se, přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis HB pro, proti, zdrželi se, přijato. I pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis IA pro, proti, zdrželi se, přijato. J pro, proti, zdrželi se, přijato. 280 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je A pro, proti, zdrželi se přijato. Je B pro, proti, zdrželi se přijato. K pro, proti, zdrželi se přijato. L pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní je kompletní stanovení Kompromis AA pro, proti, zdrželi se, přijato. BB pro, proti, zdrželi se, přijato. CC pro, proti, zdrželi se, přijato. DD pro, proti, zdrželi se, přijato. EE e, pro, proti, zdrželi se, přijato. M pro, proti, zdrželi se, přijato. FF pro, proti, zdrželi se, Přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, přijato. NA pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, ověříme. Zase o jednoho člena EVP máme navíc. Končím hlasování. 1, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti. Ověříme. 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis HH pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se přijato. 123 s ústním pozměňovacím návrhem. To nám vlastně vypadlo, takže o tom nebudeme hlasovat. 129 nebo ne, to rovněž odpadlo, to znamená 135 pro, proti, Myslím, že jsme to přijali, ale ověříme to. Neviděl jsem úplně jasně, ale zase máme u jednoho člena EPP. Navíc eh, končím hlasování. Přijato. A nyní o celém návrhu komise jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. 38 pro, 11 proti, 5 se zdrželo. Blahopřejeme, blahopřejeme zpravodaji. O devítce údajně jsme nehlasovali. Kde pak to máme? Na straně 25 po kompromisu oho je to návrh 9. Máte ho? Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pan Hokmar, prosím. Pane předsedo. Společně s paní Esther Dalang a Brianem Hejsem bych chtěl předložit menšinové stanovisko k této zprávě. Děkujeme, říká pan předseda. Já si myslím, že toto dnešní hlasování je velice důležité. Velká většina našeho výboru podpořila ambiciozní návrh, který řeší i problém digitálního zdaňování, dále inovativní řešení. A my se těšíme na podrobné posouzení rady tohoto našeho stanoviska. Budeme hlasovat o dalším návrhu zprávy a to je Jubaje a jeho Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu na rok 2008. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se, přijato. C. Pro, proti, zdrželi se, přijato. D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. E, pro, proti, zdrželi se, přijato. F, pro, proti, zdrželi se, přijato. G, pro, proti, zdrželi se, přijato. H, pro, proti, zdrželi se, přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. Je pro, proti, zdrželi se, přijato. K pro, proti, zdrželi se, přijato. L pro, proti, zdrželi se, přijato. N pro, proti, zdrželi se, přijato. N pro, proti, zdrželi se, přijato. O pro, proti, zdrželi se, přijato. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A úvodní ustanovení. Právní stanoviska, prosím. Chcete o tom hlasovat? Ano, takže unblock od jedničky až po devítku, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní to budou právní stanoviska od čísla 10 po 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme dvojku. Opět o jednoho člena EPP máme navíc. Končím hlasování. Schváleno. A nyní je to právní stanovisko 16 pro, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Právní stanovisko od 17 po 19 pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Právní stanovisko 21 pro, proti, zdrželi se přijato, šestka pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní právní stanoviska 23 až 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. V pro, proti, zdrželi se, přijato. Q pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. R pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To byla velká většina, říká pan předseda. Skutečně. Ale je-li taková žádost, tak ano, můžeme to ověřit. Takže 36 zahajuji hlasování. Opět do jednoho člena EPP máme. Navíc končím hlasování. Zamítnuto. 48 proti, pouze 5 pro. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis T pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Takže nový, ano, tam máme v podstatě eh, ten nový podtitul, nebo, nebo to už je vlastně tato zpráva, protože je nespráva dobře, takže pro, proti, zdrželi se přijato, rozpočet pro, proti, zdrželi se přijato. Ty tři odstavce od rozpočtového výboru nebudeme hlasovat a je tam ten, eh, ta podkapitola o environmentální bezpečnosti pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti od Envy. Dobře, uvěříme. Opět o jednoho EPP člena máme navíc. Končím hlasování. 28 eh, proti 26, takže nyní 18 od NB pro proti. Myslím, že to byla většina, ale opět to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 od vy pro. O, dobře, ověříme. Ověříme, ověříme 19. Končím hlasování. Přijato. Dvacítka, opět od Envy. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 21. Výbor Envy pro proti zdrželi se zamítnuto. A nyní jmenovité hlasování o celém textu v pozměněné formě. Hlasujeme nyní. Opět máme o jednoho člena EPP navíc. Je, o jednoho člena EPP máme navíc náhradník za EPP. Ukončím hlasování. 45 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme zpravodaji. A dostáváme se ke zprávě pana Tremozy. O konkurenci kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 37 pro, proti, Myslím, že to bylo přijato, ale nejsem si jistý, takže to zkontrolujeme. Návrh 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 40 pro, proti. Co dělá EPP? Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 42, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Remíza, takže zamítnuto. 43 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Zase to zkontrolujeme. 43 zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato, kom, návrh 49 pro, proti, zdrželi se, přijato, 51 pro, proti, zdrž, zkontrolujeme 51, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 52 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis F1 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis G pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis H pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis. Ne. Pozměňovací návrhy staženy, ten odstavec byl stažen, dobrá, takže ano, kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis ehm, je pro, proti, zkontrolujeme kompromis je, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 90 pro, proti, Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 92 pro, proti, zdrželi se. Nevidím zelené, takže hlasujeme elektronicky o 92. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale jestli to chcete zkontrolovat dobře, takže zahajuji hlasování o 107. Končím hlasování. Přijato 108 pro, proti, zdrželi se. EPP je proti. Zamítnuto 113 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. o jednoho z EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto 114 pro, proti, zdrželi se. Přijato 117 pro, proti. Zkontrolujeme 117, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete to zkontrolovat? Dobře, zkontrolujeme kompromis L. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 131 pro, proti, zdrželi se, přijato. 132 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Thank you. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 135 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se. Přijato 146 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 147 pro, proti, zdrželi se. Přijato 148 eh, pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis N pro, proti, zdrželi se. Přijato. 156 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 158. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti. Zkontrolujeme to. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to o jeden hlas. 160 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 164 pro, proti, zkontrolujeme 164, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 100 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis OPRS pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis T pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 205 eh, pro, proti, zdrželi se. Přijato 207 pro, proti, zdrželi se. Přijato 209 s ústním podměvacím návrhem pro, proti. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 210, eh, nikoli. Kompromis U. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 220, pro, proti, zdrželi se. Přijato 221 pro, proti, zdrželi se. Přijato 222 pro, proti, zdrželi se přijato, 223 pro, proti, zdrželi se přijato, 224 223, to byla 223 předtím. To bylo přijato, takže 224 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis V. Pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 233 pro, proti. Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Remíza zamítnuto 234 pro, proti, zdrželi se, přijato 235 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 235, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2TV eh, s ústním pozměvacím návrhem pro, proti, Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování o kompromisu dvojité V s ústním pozměvacím návrhem. Vidím zde plus. Rychlá konzultace. kompromis s ústním pozměňovacím návrhem. Takže plus. Dobrá. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 242 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 243 pro, proti zdrželi se. Přijato. 200. Nikoli kompromis X pro, proti zdrželi se. Přijato. Kompromis Z pro, proti zdrželi se. Přijato kompromis Y pro proti zdrželi se přijato, kompromis AA pro proti zdrželi se přijato. Návrh 254 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 256 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 257 pro, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Přijato. Poté to odpadá až do 260, takže 261 pro, proti, zdrželi se. Přijato poté 263. Je to tak? Pro, proti, zdrželi se. Přijato 264 pro, proti, zdrželi se. Přijato 265 pro, proti, zdrželi se. Přijato 266 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Kompromis. To byla 264, 266. Takže nyní kompromis AB pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 275 pro, proti, zdrželi se. Přijato 276 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 278 pro, proti. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Dvěstě sedmdesát devět. Nikoli. 278. Takže 278, omlouvám se. Končím hlasování. Přijato. 279 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 281 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 283 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 284 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 288 pro. Proti. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování o 288. Končím hlasování. Zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 290 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 291 pro, proti, zkontrolujeme 291, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 292 pro, proti. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Prosím, ukazujte ruce, pokud to chcete urychlit. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Inta pro. Vidím zde rozdíly v hlasovacím seznamu. Myslím, že můžeme hlasovat o dvojce až osmičce, pokud souhlasíte. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále deset, pro, proti, zkontrolujeme to. INTA deset zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále IMKO Můžeme hlasovat od trojky do dvanáctky, pokud nemáte nic proti pro. Proti, zdrželi se, přijato. Imko 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko od 14 do 26. Souhlasíte? Do 25, dobře. 14 až 25. Imko nikoli, takže po jednom. IMKO 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 17. Nyní unblock, takže od 17 do 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 6 pro, proti. Agri 6 zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. A kdy sedm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A kdy devět, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A kdy deset, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A kdy třináct, kdo je pro, proti, kdo se... Tak to zkontrolujeme. Takže a kdy třináct zahajují hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Agri 14. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 15. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 16. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 17. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 18. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 19. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Agri 20. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Dobře. nyní tedy nebudeme hlasovat o bodech odůvodnění a dostáváme se k právním východiskům. Právní východisko, tedy pozměňovací návrh 1. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Prověříme to, takže pozměňovací návrh 1. Hlasování končí. A je to přijato.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 Musíme hlasovat o těch právních východiscích 10 až 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, nyní 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasování o pozměněném textu hlasujeme jmenovitě a já tímto hlasování zahajuji. Hlasování končí.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 to prověříme. Takže kontrolujeme čtyřicítku, zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. 41 zahajuje jmenovité hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, pro, proti, to prověříme, takže kontrolujeme 46, zahajuji hlasování.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 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 56. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 57. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 58. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 17. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 18. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 19. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 20. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 21. Pro? Proti? Kdo se zdržel? přijato 22 pro, proti kdo se zdržel, při, zamítnuto 1, kdo je pro, proti kdo se zdržel, přijato 23 pro, proti kdo se zdržel, zamítnuto 22, kdo je pro, proti kdo se zdržel, přijato 24 pro, proti kdo se zdržel. To prověříme, takže kontrolujeme 24, zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. 25 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 26 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 3, kdo je pro, kdo je proti. To prověříme, takže kontrolujeme trojku. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 27 pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 28 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 29, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato, 6, 6, kdo je pro, kdo je proti, to prověříme, takže šestka, zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. 31, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat o textu po, ve změněné podobě. Jmenovité hlasování, já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. 50 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme autorovi stanoviska. A nyní se dostáváme k poslední zprávě. Je to rozhodnutí komise o přijetí návrhu na jmenování jednoho člena jednotného výboru pro řešení krizí, Boštan Jaspec. Eh, a jedná se o zvolení na pětileté období. Hlasování je tajné, já ho tímto zahajuji. o jednoho poslance EPP víc. Hlasování končí. 41 pro, 6 proti, 5 se zdrželo. Takže blahopřejeme panu Jazbecovi. A tím jsme tedy ukončili naše dnešní hlasování a také schůzi jako takovou pro dnešek. Takže začneme zase zítra v 9 hodin a budeme diskutovat bankovní balíček. Takže my vám děkujeme a zasedání končí.